Goedemiddag collega's. Eh, we kunnen de vergadering starten. De rapporteur. Eh, Máme tady i zpravodaje k prvnímu bodu. Dostali jste newsletter se sdělením. Předseda má teď jazyky, s nimiž budeme pracovat, to jste také dostali a jistě máte informaci, že dnešní zasedání je webstreamované. Také budeme hlasovat, takže si potom nezapomeňte vzít sebou hlasovací kartičky. Souhlasíte všichni s programem? V tom případě je program tímto přijat. A dostáváme se k důležitému bodu našeho programu, eh, kvůli kterému přišel generální tajemník, kterého jsme pozvali. Srdečně vítej, Klauzi. Samozřejmě už předem děkujeme za odpovědi, které jsme dostali i písemně z administrativy. Dívám se eh, do poslední řady, kde sedí vaši spolupracovníci, kteří eh, také spolupracovali Počítalo se s tím, že pan Velebe udělal tak desetiminutový úvod a potom dáme slovo paní zpravodajce. Prosím pěkně. Děkuji. Jak všichni víte, dneska se tady budeme zabývat udělením absolutoria za rok 2011 a potom, po druhé, eh, po novém roce, eh, rokem 2012. Dnes půjde o to, abych vás informoval o eh, provádění usnesení o udělení absoluteria z dubna roku 2011. Rád bych se při této příležitosti soustředil na pět otázek. Samozřejmě, že je tu ještě celá řada dalších věcí a e, následně tedy promluví váš, vaše paní zpravodajka a potom bude diskuze. Za prvé, byl jsem požádán o to, abych vám poskytl informaci nebo dokonce studii o e, sídle nebo sídlech parlamentu. Tato studie byla předložena výboru pro rozpočtové záležitosti a mohu říci, že to i pro nás bylo velmi zajímavé, když jsme se dívali na jednotlivé aspekty. Samozřejmě, že se můžeme zabývat finančními náklady tohoto geografického rozdělení, jaké dodatečné náklady vznikají tím, že eh, parlament eh, sídlí na třech místech, ale kromě toho to může mít i určité, určité výhody. V našem případě jsme dospěli k závěru, který se týkal Lucemburku. Má to celou řadu výhod, které je možno kvantifikovat v částce v euro. Je to dáno především tím, že lucemburská vláda nám poskytuje budovy zdarma. To znamená, že pozemky jsou zdarma, jsou to především, je to především uh, výroba kat. E, není to úplně zdarma, je to za jedno euro, ale je to samozřejmě velmi výhodné. A kromě toho máme velmi výhodné podmínky, pokud jde o nájem. To znamená, že pokud srovnáme e, institucionální dohodu mezi Lucemburkem a Bruselem, tak Brusel by nás v podstatě e, stál o 17 milionů víc, pokud bychom všechny pracovníky, 2,5 tisíce pracovníků měli přestěhovat ze Lucemburku do Bruselu. stálo by to tedy o 17 milionů euro více za rok. Druhá věc. Kromě toho je potřeba počítat náklady e, stěhování samotného. E, řešili jsme to, jestli by tedy bylo výhodnější mít sídlo v Bruselu, než e, cestovat do Štrasburku a do Lucemburku. Nicméně to stěhování by představovalo jednorázový náklad který by činil 58 eh, miliard euro. A konečně čtvrtý prvek, pokud srovnáváte náklady, tak musíte zohlednit i to, že pokud chcete mít stejné pracovní podmínky, tak musíte investovat. A tím myslím například to, že v tuto chvíli v Lucemburku stavíme. To znamená, že v Lucemburku budeme vlastníky budov. Je to velká investice, jak všichni víte. A pokud bychom se potom rozhodli, že se přestěhujeme z Lucemburku a že stejné podmínky budeme mít v Bruselu, to znamená, že budeme mít vlastní budovy v Bruselu, tak by to vyžadovalo investice, které by přesahovaly miliardu euro. Jsme to tedy ohodnotili na 1200 milionů euro. Nicméně je pravda, že každoroční výhoda toho, že bychom měli jedno sídlo, by představovala zhruba 100 eh, milionů euro, ale musíme to vidět v celkovém kontextu. Pokud by ta situace vůbec vznikla, tak bychom samozřejmě byli konfrontováni s otázkou toho, kde budou ti pracovníci sedět, kde budou pracovat, kolik budeme muset investovat do toho, abychom jim zajistili stejné pracovní podmínky, jaké budou ty jednorázové náklady na přestěhování a jaké budou další podmínky, především eh, to, jestli eh, ty Eh, podmínky, které nám nabízí lucemburská vláda, nebudou nakonec eh, výhodnější než to, co bychom dostali v Bruselu. To znamená, že k tomu je k dispozici studie, eh, aktualizovali jsme znalosti, které jsme do té doby měli a nyní tady ještě, víme ještě více. Druhá důležitá otázka, překlady, tlumočení. Byli jsme požádáni, abychom schrnuli kumulativní efekt. V minulém roce jsme zaznamenali 200 eh, pracovníků z jazykových služeb, 60 eh, právníků, lingvistů, 40 eh, méně tlumočníků a 100 překladatelů, to znamená, že jde o 100 pracovníků jazykových služeb a zároveň jsme tedy snížili náklady, hotovostní náklady na externí překlady o 11 milionů euro. Je to dáno především tím, že nyní eh, do značné míry tady nepřekládáme do všech jazyků pouze na vyžádání a já jsem také eh, kontroloval nejnovější čísla, která se týkají tlumočení. Je to také zajímavé, protože v roce 2013 eh, investujeme o 7 milionů euro méně než v roce 2011. Samozřejmě si ovšem musíme uvědomit, že rok 2013 je mnohem nabitější než rok 2011, protože se blíží volby do Evropského parlamentu a kromě toho je tady další jazyk a to je chorvačtina. To znamená, že pokud to vezmeme do důsledku, tak eh, v tuto chvíli Eh, šetřím, nebo jsme ušetřili více než 10 milionů euro ve srovnání s předcházejícím stavem, protože eh, delegace eh, organizují svoje cesty v Tyrkisových týdnech. Omezili jsme večerní zasedání ve Štrasburku výbory se schází v pondělí odpoledne nebo ve čtvrtek odpoledne, není potřeba tolik tlumočnických týmů a v současnosti, kdy je obrovská eh, poptávka po trialogu, tak eh, se snažíme, aby trialogy probíhaly ve čtvrtek odpoledne, ve středu odpoledne a díky tomu tady můžeme snížit dodatečné náklady. Kromě toho je tu ještě jedna věc, která vznikla při zasedání společné pracovní skupiny Běra a rozpočtového výboru. Snažíme se, aby odpolední zasedání začínala už půl třetí. Pokud by se nám to podařilo, tak bychom vytvořili další půl hodinu každý den v eh, podstatě by se náklady na tlumočení nezvýšily, protože se nedostaneme tak rychle do, eh, na maximální část večer. Samozřejmě, že je k tomu potřeba souhlas politických představitelů, ale je to další možnost, jak vytvořit další eh, tlumočnické kapacity, to znamená pětiprocentní nárůst tlumočnických kapacit, aniž bychom dále zatěžovali eh, evropské daňové poplatníky. A nyní oblast bezpečnosti. Tomu jsme se také věnovali po několik let. Nejprve jsme se rozhodli, že po několika incidentech eh, tedy budeme, budeme eh, příkladem a budeme internalizovat naši ochranu. Eh, a v tuto chvíli Máme tedy 30 eh, eh, kolegů za rok. Začali jsme s tím tedy. Eh, nejprve to bude v Bruselu a ve Štrasburku, v Lucemburku. Zatím ještě jsme rozpíleni do příliš mnoha budov, to znamená, že tam budeme pokračovat o internalizací ve druhé fázi. Biro se dále rozhodlo, že tedy vytvoří vlastní generální ředitelství pro bezpečnost parlamentu. Bude to k prvnímu prosinci tohoto roku. To tedy znamená, že za několik málo dní budeme mít nové generální ředitelství, zvláštní generální ředitelství pro bezpečnost. Diskuze o zónování byla přeložena na dalšího legislativního období, protože se domníváme, že v tuto chvíli dochází k mnoha změnám a měli bychom počkat, až se to všechno usadí. Ehm, po, po diskuzích v Biru o úsporách jsme přesvědčeni, že úspory, které jsme e, oznámili, budou dosaženy alespoň v tuto chvíli nemáme žádné známky hovořící, protože by se tomu tak nestalo. Pokud jde o cestovní kancelář, tak víte, že jsme o tom diskutovali několikrát v minulosti. Připravujeme novou smlouvu pro cestovní kancelář, nicméně ji omezíme na dvouletou dobu platnosti. To znamená, že už nebudeme uzavírat smlouvu dlouhodobou, ale bude to pouze dlouho, dvouletá smlouva. To znamená, že díky tomu budeme mít možnost hodnotit probíhající smlouvní vztah a kromě toho jsme za pomoci eh, nezávislého externího experta stanovili smluvní podmínky. Eh, byli jsme žádáni o to, aby ve smlouvě byla také možnost eh, výkonnostních kontrol, výkonnostních auditů a abychom také velmi zdůrazňovali kvalit, vztah mezi kvalitou a cenou. A pokud jde o poslední věc, tak eh, to je catering. Všichni víte, že naše jídelna v Bruselu je velmi přeplněná. My jsme vydávali v roce 2002 milion 400 tisíc jídel a nyní je to 3,7 milionů eh, jídel v roce 2011. To znamená, že to je skutečně drastický nárůst a eh, tento počet návštěvníků přesahuje současné kapacity, to znamená, že jsme předsednictvu na, eh, předložili novou strategii, pokud jde o uh, catering. Tato strategie byla přijata 10. června tohoto roku a v této strategii je celá řada konkrétních bodů. Možná, že, vám, eh, že bude stačit, eh, když vám řeknu eh, jednu velmi důležitou věc, co nastane krátkodobě. Tisíc pracovníků se bude stravovat na tisíc, nebo bude pracovat na náměstí Mills, to znamená, že tady bude méně lidí. Kromě toho brzo budeme mít druhou kantínu tam, to znamená, že eh, naši pracovníci, kteří tam budou pracovat, se budou moci eh, najíst eh, tam a nebude to dodatečná zátěž na zdejší kantínu. Kromě toho otevřeme další kantínu v budově TREV příští rok v roce 2000 v roce 2015 a další kantýna bude zrekonstruována v roce 2016. To znamená, že ve třech letech po sobě, v roce 2014, 15 a 16 každý rok bychom měli mít velmi důležité opatření, které ulehčí naši situaci, pokud jde o cateringové služby. Díky tomu také budeme mít větší diverzitu, širší nabídku, pokud jde o e, cateringové služby. A možná, že víte, že jsem musel přijmout rozhodnutí o e, cenové struktuře v kantýnu. To, nebylo nutné, to bylo, bylo to nutné, protože ceny nebyly přizpůsobovány 12 let. To znamená, že skutečně bylo potřeba, abychom tento krok učinili. A v neposlední řadě bych rád poděkoval paní zpravodajce, paní Ortiz, za velmi dobrou spolupráci a e, budu velmi rád, pokud budeme nyní moci diskutovat. Děkuji. Děkuji. Pane Vele, to byly velice přesné informace a než dám není slovo paní zpravodajce, eh, rád bych nazbíral seznam řečníků, kteří budou chtít hovořit. Ano, paní A Sendru už je seznamu. Takže paní zpravodajko, chcete zahájit? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla jsem poděkovat eh, celému sekretariátu a samozřejmě panu generálnímu tajemníkovi za to, eh, že eh, přišel k nám vzhledem k udělování absolutoria za rok 2011. Zpráva, jejíž jsem měla tu čest být zpravodajkou. Chtěla jsem poděkovat panu generálnímu tajemníkovi za jeho úvod a dovolte, abych začala na základě připomínek, které zazněly v minulém roce. Jsme začali sbírat různé příspěvky a hledali jsme odpovědi v angličtině a ve francouzštině a ráda bych řekla sekretariátu nebo veřejně na adresu sekretariátu, eh, že jim velice děkuji, protože se podařilo vyřešit tuto potíž s překlady jazykovými verzemi. A po těchto upřesnění bych ráda řekla, pane Vele, že Evropský parlament musí pokračovat v tom, co jsme nazvali inteligentní řízení. Jedná se o efektivitu parlamentních aktivit které jsou tak důležité v současném kontextu hospodářské krize v Evropě. Eh, uvědomujeme si nezbytnost toho, aby daňoví plátci viděli, že jejich peníze se vydávají transparentním a efektivním způsobem, zejména v této eh, aktuální hospodářské krizi. Když se podíváme na to inteligentní řízení, je třeba docílit maxima za minimálních nákladů a chtěla bych poděkovat za to, že došlo k završení eh, toho, co navrhl náš výbor, a sice zlepšení fungování této sněmovny. Jasným příkladem bylo vypsání veřejného řízení, tak jak už jste to řekl, například pro cestovní kancelář podle toho, jak říká zpráva v udělování absolutaria, máme tady přesně tak, jak žádá zpráva, možnost lepšího řízení. Ale chtěla jsem se zeptat na jednu věc, pane Vele. Již došlo k uveřejnění eh, vypsání veřejné soutěže ve všech jazycích a eh, kdy tedy a na kolik let bude vypsán tento konkurs, na kolik let by tedy ta cestovní kancelář měla zajištěnu smlouvu s parlamentem a kdy se to dozvíme my. Eh, dále, co se říká dalšího udělování veřejných zakázek a plánování jako takového, tak jak se to odhlasovalo na plenárním zasedání. Jak Evropská iniciativa pro kontrolní mechanismy byla nastartována v souladu s kritérií udělování veřejných zakázek. Jak to vypadá s přístupem jednotlivých generálních ředitelství? jak to vypadá s dalším plánováním řízení. Tady bych se ráda soustředila na budovu Konráda Adenaura v Lucemburku a opravu za plenárního sálu v Bruselu. My jsme měli důvěru v to, že v daném kontextu bude vydáno 82 milionů eur, tak jak se s tím počítalo na podzem v roce 2011. Mohl byste nám říct, jak to vypadá v současné době? plenárního sálu v Bruselu, protože v absolutoriu se říká, že experti upřednostňovali takové řešení, kdy by Evropský, eh, Evrop, sněmovna nemohla fungovat před rokem 2000. 13. Stále ještě neznáme přesnou strukturu eh, ale eh, nákladu, ale zatím Zatím původní tedy odhady byly kolem 3 milionů. Chtěla jsem se vás zeptat, pane Vele, Není příliš optimistické domnívat se, že koncem roku 2013 bude plenární sál fungovat? Nemohl byste nám říci, eh, jaká čísla budou tedy reálná a konečná? Eh, eh, evropský parlament se již zaobíral částkami, které bude vyžadovat tento projekt v létě 2013. Rada bych věděla, zda byste nám mohl specifikovat, jakou roční částkou se bude také podílet Evropská komise na těchto nákladech. Dalším bodem, který bych ráda zmínila, je internalizace nejrůznějších služeb parlamentu. Ku příkladu eh, DG ITEC měli řadu vnitřních služeb. Siempre me mostrado A rádi bychom věděli, eh, jak to tedy vypadá v tomto ohledu. Eh, v souvislosti s internalizací celé řady služeb a se škrtnutím 60 pracovních míst. Eh, a teď kolik to bude stát? Nula nákladů nebo můžete nám k tomu říct něco bližšího další službou, o které se hovořilo? A to je oblast bezpečnosti. Hovořil jste že, o tom, že bude vytvořeno generální ředitelství pro bezpečnost abych tady eh, byli tedy bezpečnostní úředníci mm, vybaveni novými uniformami. Mohl byste nám něco říci eh, k této bezpečnostní službě a k tomu, jak bude vypadat? Kdy budeme znát detaily tohoto projektu? A poslední téma to je role Evropského parlamentu, co se týče personálu parlamentu, který je zapojen do evropských škol a chtěla jsem vědět, jak to tady vypadá s těmi evropskými školami ne, pro zaměstnance parlamentu. Děkuji mnohokrát. Děkuji Dan stel ik voor dat uh, misschien u een eerste reeks antwoorden geeft. En dan... Děkuji. Pan eh, Vele odpoví na tyto první otázky a potom dáme slovo kolegům. Takže nejdřív, a potom také otázka z levice. Takže už tady ukazujeme, jak eh, chytře šetřit. Já velmi souhlasím s komentářem zpravodaje že musíme inteligentně šetřit, protože je velmi jednoduché zrušit jednu položku, ale to neznamená, že nakonec v rozpočtovém roce utratíte méně. Buď to doprovodíte strukturální reformou nebo nějakými hlubšími změnami, anebo je to postup, který vlastně nepřinese úspory. A my jsme se snažili nalézt úspory v lepší organizaci v lepším nasazení zdrojů tam, kde jsou zdroje potřeba. A například v překladatelské službě jsme zaznamenali, že některá oddělení měla takové obsazení, které neodpovídalo pracovní zátěži. Někde bylo příliš mnoho pracovníků na objem práce, někde příliš málo. Takže jsme to vyvážili a podařilo se nám nalézt další zdroje pro politické aktivity při podpoře eh, poslanců. Takže celé, celé ředitelství pro hodnocení dopadu bylo eh, obsazeno bez dopadu na rozpočet. Oddělení pro ekonomické řízení zase bylo řešeno bez dopadu na, daňové, na prostředky daňových poplatníků. A po přítomnost eh, úředníků v domě evropských dějin není dalším ne, nepotřebuje další zdroje. A skutečně škrtnutí rozpočtové položky nic neřeší. Pokud jde o, o to, kdo zvítězil v tom řízení, zatím to nebylo dokončeno, zatím to běží a nechci to komentovat. Ale to řízení vlastně znamenalo získat eh, lepší kvalitu za nižší cenu. A mimořádná řízení jsou poklesají. A pokud jde o hemicykl, smluvní závazky firmy bylo dokončit práci do 6 měsíců od udělení kontraktu. A to smluvní období začalo na konci července. To znamená, že ta společnost má smluvní závazek dodat dílo do půl roku, čímž se dostáváme na konec ledna. Prozatím náš odhad je, že ta společnost je asi tak 14 dní za svým harmonogramem, ale pracují 24 hodin denně a pracují 6 dnů v týdnu. Takže doufáme, že to zdržení bude dohnáno právě toto stavební společností, ale očekáváme konec stavby na konci ledna, nejpozději na začátku února, tedy ve smluvním období. Pokud jde o náklady, to číslo, které jsme uvedli, jsou 3 miliony. Prozatím ten odhad je o něco nižší. Prozatím je ten odhad asi 2,5 milionu, spíše než 3 ale nesmíte mě křižovat, pokud to nakonec budou 3 miliony. A zatím nemáme žádné signály, že bychom se nedrželi tedy hranice 3 milionů, která vám byla sdělena. Nicméně musím říci, že nejkritičtější fáze práce je před námi, to bude v prosinci, kdy bude nadzvednuta střecha a bude tam zasunuta ta nová konstrukce, takže vše, co říkám, je s výhradou, že tato nejkritičtější fáze projektu dopadne dobře. A prozatím nemáme žádné informace, že by ty náklady přesáhly to rozpětí a také přesáhly časovou, časové mezení. Bude třeba také rekonstruovat některé sály, které jsou bezprostředně vedle eh, hemicyklu a pokud obnovujete vlastně hrubou stavbu, tak není možné tak postupovat eh, pouze cestou eh, bez zásahu do těch místností a věříme, že do začátku dubna, tedy to plénum v dubnu, bude moci proběhnout. Ano, to je plénum o absolutoriu. A dům evropských dějin, ano, konkrétní otázka byla jaký bude příspěvek Evropské komise. Ano, my jsme od, žádali od Evropské komise, aby se podíleli podstatnou částkou na provozních nákladech. My jsme tu částku definovali na jako 30 provozních nákladů, což je podstatná část podle mého názoru. A navíc komise je připravena spolufinancovat eh, sedmý otvírací den. Víte, že parlamentárium je otevřeno sedm dní v týdnu. A až něco takového vybudujete, tak to bude mnohem lepší. Když, to, když už něco takového máte, tak je lepší to využít každý den. A my jsme ten, tu kalkulaci udělali pro komisní na základě 30% a 7 otvíracích dnů. Tolik pro rozpočtový rok 2014 a to představuje 800 tisíc euro a Evropská komise poskytla 800 tisíc euro ze svého rozpočtu do rozpočtu roku 2014, takže můžeme říci, že komise až dosud z těch rozpočtů, které jsou k dispozici, tedy 2014, poskytuje podstatnou částku do provozních nákladů a ta podstatná částka je 30 plus náklady na sedmý otvírací den, čímž se dostáváme k 50% eh, celkových provozních nákladů. Otázka na DG ITEC. Co děláme zde? To je rozpočtově neutrální. My si přejeme snížit závislost na vnější dodavatele a mít větší kontrolu nad vlastními pracovníky. To znamená, že těch 60 pracovníků navíc v této operaci jsou kompenzováni na druhé straně významným snížením eh, subdodavatelů. Protože pokud bychom byli závislí na subdodavatelích, tak není možné kontrolovat vlastní operace a když lidé opouští organizaci, tak si odnášejí i své know-how a my bychom si chtěli uchovat know-how zde v eh, Evropském parlamentu. Takže je to koncipováno jako rozpočtově neutrální operace, ale do, do, dochází k novému vyvážení vnitřní a vnější odbornosti. Pokud jde o, bez, o bezpečnost eh, parlamentu, tak začneme reorganizaci na základě rozhodnutí posledního jednání předsednictva a generálitelství pro bezpečnost bude rozděleno do tří ředitelství v jednom budou, bude ta ostraha a jejich eh, řízení na jednotlivých pracovištích. Druhé ředitelství se bude soustředovat na požární ochranu a první pomoc, což je poměrně malý počet pracovníků uvnitř budovy, ale máme řadu smluvních partnerů mimo parlament. A třetí ředitelství bude odpovídat za zdroje a strategii. A e, jsou tu dvě vlastně novinky v rámci toho, toho organizačního schématu, tedy e, vědomí, že potřebujeme odborníka na kybernetickou bezpečnost, budeme mít e, zvláštní oddělení pro technologie a počítačovou bezpečnost v rámci generálního 3 a, a budeme mít také odborníka na řízení rizika bude se soustředovat na vyhodnocení rizikových situací pro delegace, což někdy může být poměrně náročné. My jsme to řešili v rámci generálitelství pro vnější politiku a toto se přesune do nového generálitelství pro bezpečnost. A jak už jsem řekl, ta to zónování bylo několikrát projednáno v předsednictvu, je to citlivá problematika, jak budou vlastně určité části budovy eh, rozděleny. To patro pro poslance bude odděleno či nikoli. To byla také otázka, kterou jsme řešili. A to je vlastně poslední krok, kdy vlastně se tato věc bude řešit až po evropských volbách, kdy dojde k eh, internalizaci a kdy ta internalizace bude tedy dokončena. Děkuji. Takže kolegové, kteří chtějí vystoupit, a první paní Ayla Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, le doy la bienvenida. Děkuji, Děkuji, paní předsedo. Já chci přivítat pana generálního tajemníka. My jsme zvyklí s ním pracovat v duchu velmi otevřené spolupráce a navíc my tady konstatujeme zlepšení práce díky této politice úspor, inteligentních úspor. Přesto se chci zeptat na některé věci. Co se týče asistentů, jistě víte, že i když to nesouvisí s rokem 2011, souvisí to s tím, jakým způsobem budeme postupovat v tendenci zdrojů personálu v určitých oblastech a na určitých úrovních. Eh, byly tady například Eh, bylo tady zakázání toho, aby asistenti doprovázeli poslance na jejich výjezdních zasedáních. Došlo také eh, k některým případům, kdy se řešily pracovní podmínky. Naši asistenti, eh, kteří tedy se setkávají s jiným personálem, s administrativou evropského personálu, která nás velice kritizuje, Tady bych chtěla vidět, až do jakého bodu ta generální tendence, která tady je pro posílení, a vy jste o tom hovořil, posílení činnosti politických skupin a politické skupiny samozřejmě se snaží vyvět úsilí v souvislosti se spolupráci se sekretariátem, ale potom je tady druhá část, která získává na významu díky specifickým se práce a to jsou asistenti poslanců, čili můžete nám říci, jakým způsobem budete posilovat, pakliže vůbec, toto uznání práce našich asistentů, jakož i právo poslanců, aby mohli tyto asistenty brát sebou na své výjezdy. Samozřejmě profesionální vzdělávání chápu, že je třeba Eh, rozlišovat tady, umístěvat do různých skupin eh, zaměstnance parlamentu a zase jiný druh pracovníků do profesionálního vzdělávání, ale vzhledem ke specifické práci členů sněmovny a ne tolik pracovníků sekretariátu v určitých případech, jako například v jazykovém vzděláváním eh, a zaplňování pracovních míst, která jsou volná, tady by se jistě dali využívat eh, Tyrkisové týdny proto, aby asistenti se mohli tohoto vzdělávání účastnit. Eh, jistě byste nám tedy mohl říci, jakým způsobem eh, se bude řídit toto nové generální ředitelství pro bezpečnost, jakým způsobem bude zorganizováno. Já bych se chtěla zeptat, co se bude dělat v oblasti kybernetické bezpečnosti. Třeba, že chápu, že jistě ještě není definitivně uzavřeno, jakým způsobem to bude posíleno. Mm, eh, také jak to bude se chráněním například našich mobilů, protože jsem slyšela, že už došlo k nějakým útokům. A také jsem se chtěla ještě konkrétně zeptat, co, pokud jsem to pochopila správně, tak vy chcete do generálního ředitelství pro technologie dát určitou jednotku, určité oddělení a do bezpečnosti zase přímo pod generálního ředitele chcete umístit ještě jiný oddíl eh, bezpečnosti, jiné oddělení. Tedy tady bych chtěla vidět, jak to tady bude fungovat. Co se týče restaurací, tady samozřejmě je třeba to zlepšit, ale chci se zeptat, pokud se teď obnovuje smlouva se současným podnikem, tak jak se to dělávalo vždycky, asi by se mělo skutečně zohlednit, jak vypadají pracovní podmínky. Před několik týdny bohužel došlo k tomu, že tady vzhledem k sebevraždě jednoho ze zaměstnanců se snížil jejich pracovní vztah, pracovní stav a také eh, se domnívám, že tedy pracovní podmínky by měly být zakotveny v pracovních smlouvách to by jistě mělo být součástí smlouvy. V souladu s těmi inteligentními úsporami se vás chci zeptat, můžete nám říci, vy jste řekl, že velice často se tady může dát zelená pro žádosti poslanců ale co se týče přístupu k dokumentům v respektivních jazycích Evropské unie, můžete nás uklidnit v tomto ohledu, že občané budou mít přístup tak, jako tomu bylo dosud k dokumentům, které si přejí vidět. A na závěr v souvislosti s rejstříkem transparentnosti bych se vás ráda zeptala, zda byste mohl nám dát nějaké informace, protože se blížíme k konci roku 2013 a je to velice aktuální záležitost. Vím, že teď snad se objevila nějaká studie, mohl byste nám tedy seznam, mohli byste nás seznámit s jejími výsledky? Eh, orde, eh, Děkujeme paní Ayala Sanders a nyní tedy bych rád řekl, že pan Vele má čas do půl páté, to znamená, že máme ještě tři čtvrtě hodiny, pak eh, bohužel musí odejít. Samozřejmě, že každý z vás má právo eh, položit co možná nejvíce otázek, ale snažte se to samozřejmě co možná nejvíce omezit, protože právě eh, tato míra dělá mistr, jak se říká v, něme, v Němčině. Takže pan Milder, prosím. Pane předsedo, já si myslím, že parlament je na dobré cestě ušetřit peníze. Příklady, které jsme to slyšeli, jsou velmi povzbudivé. Rád bych věděl celou řadu věcí, která se této politiky eh, týká. Za prvé, jaká je politika parlamentu ku parlamentu, pokud jde o eh, cesty eh, poslanců business class, ekonomická tedy business třída, ekonomická třída, jaké jsou jaká jsou pravidla. Za druhé, hemicykl. bude to hotovo, eh, pokud vše bude eh, dobře. Nicméně já si stále říkám, že to pravděpodobně byla chyba konstrukce a proto se ptám, čí to byla vina. Může se to zaplatit z pojištění, eh, že, takže by to zaplatil původní, zaplatila původní firma, která to stavěla. A další otázka, web streaming. Zavedli jsme ho před několika lety. Eh, bylo to velmi nákladné, eh, Rád bych se zeptal, jestli zpráva parlamentu má informace o tom, kolik lidí se na to dívá, kolik lidí to sleduje, eh, kolik sleduje například zasedání našeho výboru dnes odpoledne. Děkujeme, Jane. Pan prosím. Uh, <clears throat> um, uh, Děkuji, pane předsedo. Rád bych položil tři otázky. První otázka navazuje uh, na uh, otázku, kterou jsem položil panu Velemu naposledy, když tu byl a týká se to jeho písemného komentáře, který jsme dostali. Uh, E-komity. Pamatujeme si, že minule jsem sám sebe prohlásil za technologicky nekompetentního a tím jsem zůstal. To znamená, že bych se rád zeptal, jestli ta eh, možnost, která hovoří o pilotních eh, pilotních projektech o možnosti dostávat papírové eh, kopie, jestli to bude zaručeno, až tedy začneme ty tyto eh, aplikace e-committee používat v širším měřítku. To je první věc. A druhá věc, doufám, že to vezme pozitivně. Eh, slyšela jsem, že se zmiňoval o smlouvě s cestovní kanceláří. Já si myslím, že výkonnostní audity jsou naprosto nezbytné, ale kromě toho bych rád věděl, jestli eh, do nové smlouvy bude eh, také zahrnuta dohoda o úrovni služeb, service level agreement, protože jeden z problémů spočívá v tom, jak to vypadá s technickými detaily při bukování eh, letenek. Jde o to, Eh, že technická úroveň služeb, které od cestovní kanceláře dostáváme, někdy trochu pokulhává. To znamená, že bych byl velmi rád, kdyby eh, ta smlouva toto zohlednila. To je tedy druhá věc. A třetí otázka, pane předsedo, se týká tlumočení. Já doufám, že pan generální tajemník to vyjasní. Jsem předsedou meziparlamentní delegace a bylo mi řečeno, eh, že Eh, administrativním rozhodnutím rozhodnutí Bera. Eh, tato meziparlamentní delegace se bude moci scházet pouze pondělí odpoledne, ve čtvrtek odpoledne eh, nejsem jistě sám, jsou i jiní lidé, kteří pochází z volebních okrsků, které jsou vzdálené, to znamená, že nebudu moci předsedat tomuto meziparlamentnímu schromáždění, protože bych se těžko dostával do svého rodiště. To, znamená, to znamená, že to bude velmi chaotické, pokud se budeme snažit zorganizovat eh, schůze našich meziparlamentních delegací v Bruselu. Eh, rád bych se tady zeptal, jak to je. Pokud to je administrativní rozhodnutí, ne politické rozhodnutí, tak mm, je možné ho revidovat, protože si myslím, že to způsobí velký chaos. Děkuji. Uh, eh, Dion. To je velmi praktická otázka. Pan de Jong. A potom pan Vele zodpoví a budeme mít druhé kolo otázek. Pan De Jong. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný. Dvě otázky. První se týká provozních nákladů a proplácení nákladů. My se snažíme o to už leta, aby existovala určitá odpovědnost za ty denní rady, které dostáváme jako poslanci. Ale já jsem měl otázku na pana Veleho. Nebylo by možné, aby na základě dobrovolnosti pro ty poslance, kteří si to přejí, aby měli možnost, že administrativa parlamentu bude kontrolovat výdaje a poslanci se budou moci obrátit na tento úřad, protože když začnete předávat své faktury zprávě parlamentu, tak se na vás divně pohlíží. Možná by to šlo řešit na základě dobrovolnosti. A je tu vždy možnost zajistit, začít vyšetřovat, když dojde ke zneužití prostředků, ale na základě čeho může OLAF zasáhnout. Druhá věc, mohli bychom mít představu o počtu případů, které byly předmětem vyšetřování OLAFu v případě podvodu a zneužití prostředků a o jaký typ porušení norem se jednalo. Budu stručný, jde o Strasburg. Měli jsme dlouhou debatu o reálných nákladech přesunu do Štrasburku. Celá řada věcí se neobjevuje v té příloze, kterou nám dal sekretariát. A chci vám poděkovat za tyto informace, avšak eh, kladu si otázku, zda by nebylo možné získat eh, možnost vést neformální dialog, abychom ty věci mohli společně zkoumat a abychom si mohli doplnit informace, protože je třeba, abychom měli skutečně eh, pádné argumenty náklady na zdravotní službu, náklady na auta, na řidiče. To, tady bychom uvítali neformální dialog. Děkuji, pane De Jongu. Já myslím, že to je asi celkem 20 otázek, takže nyní máte možnost odpovědět. Potom bude druhé kolo. Pan Martin, pan Rybik a paní Andreasen. Další kolegové ještě? Pan Odi. Takže čtyři osoby do druhého kola, odpovědi pana Veleho a potom vyslechneme paní zpravodajku. Budu se maximálně snažit. Začnu otázkou na asistence, na asistenty a jejich možná účast na delegacích. Asi víte, že od roku 2011 existuje rozhodnutí konference předsedů, tedy vedoucích politických skupin, kteří jasně eh, říkají, že parlamentní asistenti se nemohou účastnit eh, parlamentních delegací. A to bylo následováno rozhodnutím předsednictva eh, v podobném směru, i když ta formulace je trošku odlišná. Nicméně ta praxe pokračuje, že asistenti jsou na stejném místě ve stejnou dobu a nejsou součástí delegace. A ta věc musí být vyjasněna. bylo to předloženo Biru a Biru rozhodlo, že je třeba uplatnit velmi přísně toto rozhodnutí a parlament byl kritizován, že není dost přísný, pokud jde o účast asistentů na jednáních delegací. Tedy tyto náklady prostě nemohou být nyní propláceny. A je na úřednicích parlamentu, aby toto uplatňovali. Obecně, pokud jde o parlamentní asistenty, jak jste správně řekl, udělali jsme řadu věcí i během tohoto volebního období, abychom zlepšili podporu ze strany asistentů. Nicméně jsou tu otevřené otázky a jedna, jednu bych chtěl zmínit. To je skutečnost, že někdy v kancelářích poslanců jsme zjistili, že není jedna osoba a nejsou dvě osoby, což je běžné, ale je tam tři, čtyři, pět a šest pracovníků. Nejsou to jenom asistenti, jsou to také stážisté, ale jsou to prostě lidské bytosti a není asi správné mít tři až šest osob v jedné dané kanceláři. A to, že jsme pronajali budovu na náměstí Demes, tak to nám dá možnost eh, řešit některé z těchto situací a také tu situaci, kdy v, eh, v administrativě a v politických skupinách jsou ty prostory přelidněné, což má dopad na chodby, na kantýnu, na výtahy. Takže tady si myslím, že můžeme pozitivně tuto věc ovlivnit otázka další na bezpečnost. Jak už jsem řekl, generální ředitelství bude mít tři ředitelství. Jedno bude mít oddělení na jednotlivých pracovištích pro ostrahu, tedy bezpečnostní ostrahu budov, vchody, kdo přichází, kdo odchází. Druhé ředitelství bude řešit požární bezpečnost a první pomoc. A třetí ředitelství bude řešit otázku zdrojů, tedy finance, lidské zdroje, informatika, ale také otázka k počítačové bezpečnosti. A to je naprosto klíčové. A generitelství bude mít své vlastní oddělení pro hodnocení rizika protože hodnocení rizika je průřezová odpovědnost, takže je třeba hodnocení rizika pro jednotlivá ředitelství a proto si myslíme, a také předsednictvo o tom rozhodlo, že to hodnocení rizika bude přímo podřízeno generálnímu řediteli. Osobní otázka na eh, spolupráci se Sodexem, na to pracovníka Sodexa. Nemohu zabíhat do podrobností, my jsme si to ověřili a já vím, že tento pracovník měl velmi závažné osobní problémy, které nesouvisí s jeho prací pro parlament a částečně vyplývají z jeho minulého pracovního nasazení. A jeho postavení bylo takové, že vlastně dostal nový závažný úkol a já vím bezpečně, že společnost Sodexo mu chtěla pomoci překonat ty problémy, které nesouvisí s tímto pracovištěm. Nicméně třeba také pochopit, že já nechci zabíhat do dalších podrobností, protože se to týká také soukromí tohoto spolupracovníka. Další otázka se týkala překladu. A my jsme zejména e, zrušili tedy zápis in extenso. My jsme ochotni to poskytnout, pokud o to požádá poslanec, ale pokud není poptávka, tak my to zpracováváme. A zkušenosti podle tohoto pravidla na vyžádání nám říkají, že těch Eh, žádostí je velmi málo a my ušetříme ročně 8,6 milionů za rok tím, že vlastně ty zápisy in extenso jsme schopni připravit na vyžádání. A tady můžeme nám efektivně využívat eh, prostředků a tak jsme také postupovali a snažíme se o větší efektivnost proti minulosti. Pan Mulder se ptal na cesty všichni pracovníci parlamentu v Evropě cestují v ekonomi třídě. Pouze pokud jde o transatlantické lety, je to biznes, ale jinak všichni pracovníci, kteří cestují po Evropské unii, cestují v ekonomii. Potom jste se ptal také na problémy s, s zasedacím sálem, s hemicyklem. Víte, že víte, že toto vlastně bylo konferenční centrum, které nebylo majetkem parlamentu, které jsme převzali a při výstavbě došlo k chybám, protože to bylo budováno zcela novým způsobem. Taková stava prostě předtím neexistovala a ukázalo se, že ta stavba je zranitelnější než architekti původně měli za to, ale naštěstí jsme v parlamentu po těchto zkušenostech eh, ve Štrasburku zavedli určité, určitá nová oddělení a nové oddělení pro údržbu staveb. A díky tomuto oddělení jsme právě zjistili ty problémy, než by došlo ke zhroucení střechy. Kdybychom nezavedli tuto novou politiku, tato střecha a zřejmě celá stavba by se byla zřítila s potenciálně tragickým eh, dopadem, protože v této části budovy pracuje přes 200 eh, osob a to nemluvím o zhroucení, o zřícení při, eh, při zasedání pléna. Takže naštěstí jsme zavedli tuto politiku a tehdy rozpočtový výbor nám povolil eh, vysoký počet náborů, 48 osob do údržby budov a bez toho bychom skutečně byli svědky eh, rozsáhlé katastrofy, která by potenciálně mohla ohrozit i lidské životy. Také jste se ptal na potvrzení toho termínu, ta lhuta již uběhla, co se týče Eh, záruk na tu stavbu a pojištění. Hovoříme o měli jsme 350 tisíc návštěv na jednání jednotlivých výborů, tedy 250 tisíc osob eh, projevilo zájem o web streaming, což je určitě velké číslo. Pan Brebern uvedl, že není příliš technicky eh, zdatný, což musím odmítnout, ale pokud je o naše snahy ušetřit prostředky, v následném rozpočtovém roce jsme se dohodli, že budeme pokračovat na cestě k, ke stavu, kdyby parlament nepoužíval eh, papír a náš eh, postup je nyní u papírových výtisků odlišný. My jsme měli 1,6 eh, výtisků v výboru Envy a více než 6 výtisků v, jiných, v jiném výboru, který zde neuvádím. A předsednictvo rozhodlo, že v budoucím volebním období budou dvě papírové kopie na jednoho člena, takže je to o něco více než nejlepší postup ve výboru Envy. To znamená, že papírové vytisky budou k dispozici, ale jsme přesvědčeni, že vzor výboru Envy může posloužit i pro další výbory. A očekáváme, že dojde k úsporám po celý rok nad 600 tisíc euro takže budeme mít i nadále papírové výtisky pro poslance, ale jsme přesvědčeni, že například eh, eh, zápis jednání nemusí být automaticky vytištěn, ale pouze vytištěn na žádost. Na druhé straně jsem přesvědčen, že pokud by parlament zaujal radikálnější postoj, například jako nizozemský senát, který zavádí vlastně nulo, nula papírových výtisků, tak eh, hrozilo, že by došlo k eh, divokému tisku v každé kanceláři, takže nakonec bychom eh, vůbec neušetřili papír. Takže si myslím, že postoj předsednictva je takový, že budeme se držet vzoru výboru Envy a budou tedy papírové výtisky stále k dispozici a je to určitý kompromis a taková zlatá střední cesta. Také jste zmínil dostupnost tlumočení pro delegace. Ve skutečnosti se konalo jednání konference předsedů s předsedou EP a tam bylo zmíněno, že máme vážné problémy s tlumočením trialogu. A minimálně v tomto, v této části volebního období mají trialogy prioritu. V důsledku toho bylo rozhodnuto, a já za to přebírám odpovědnost, že ve úterý a středu odpoledne mají trilogy absolutní přednost a samozřejmě jsou také jednání výboru, což znamená, že delegace musí využívat více pondělky a čtvrtky. A mohu říct jenom, že z finančního a ekonomického hlediska, že pokud bychom měli uspořádat práci parlamentu pouze v úterý a ve středu. Bylo by to nesmírně finančně náročné. Musíme využívat celý týden od pondělí do čtvrtka. Já vím, že to není zcela praktické, ale mohu vám říci, že kdybychom tak nepostupovali, tak ty náklady by skutečně byly značné. Dále pan De Jong se ptal na cestovní kancelář. Ano, máme novou smlouvu, která nám poskytuje řadu možností. Nejsem si vědom, že by tam byly sankce. Jsou tam tedy sankce. A máme tedy velmi krátkou smlouvu, tedy to znamená, že když zjistíme, že to nevyhovuje, tak eh, budeme moci zareagovat. Poté se ptal Dejong na řadu otázek. Jedna se týkala Olafu. Existuje tradice ve výboru KONT, že u těchto otázek eh, dávám s, eh, zprávu během běžného zasedání se zavřenými dveřmi. A, takže budeme v té praxi pokračovat, takže přednesu zprávu na toto téma, ale bude to uzavřené zasedání in camera při běžném lednovém zasedání výboru. Pokud jde o dávku na obecné výdaje, náhrada paušální na obecné výdaje, tedy je, existuje tu povinnost podle jednacího řádu a podle prováděcího rozhodnutí předsednictva toto uplatňovat jako paušální náhradu. Pokud je o jednotné sídlo, máte-li otázky, připomínky, tak eh, to rád převezmu a budu s vámi vést neformální dialog. Děkuji. vel, Dan heb ik eh, nu noch... Eh, Děkuji. Na seznamu mám ještě čtyři řečníky. Nejprve Hans Peter Martin. A pokud to jen trochu půjde, tak stručně máme už půl páté. Já jsem přesvědčený pro Evropan. Když jsem tu eh, před deseti lety něco udělal, tak jsem eh, neměl úplně vybíravé metody, eh, což samozřejmě můžeme považovat za spornou záležitost, ale bylo pro mě důležité, abychom dodržovali zásady. A nejde o to, abychom tady zasahovali do soukromých sfér našich spolupracovníků a nemělo by to být nelegální. V tuto chvíli, chvíli eh, je parlament vystaven masivním útoku hackerů. To je nelegální. A zároveň to není přijatelné. Není přijatelné to, aby kolegové z těchto nelegálně získaných dokumentů eh, poskytovali médium, soukromé informace o kolegu o kolezích. Eh, já bych se o toho chtěl eh, distancovat a považuji za pokrytecké, když někdo říká, že je zastáncem ochrany osobních údajů a že pan Vele eh, toho neudělal dost a zároveň nabízí tyto informace médiím. Kolega, který sedí přede mnou, odešel, jakmile jsem sem vstoupil já. Pane kolego Vele, já doufám, že tady ty útoky, které byly před dvěma a půl lety a které byly také nelegální, nebudou pokračovat, protože ty útoky, které máme nyní, jsou ještě horší a doufám, že budeme chránit osobní údaje, které máme chránit. Eh, zodpovídáme za mnoho lidí, ale když eh, tedy je to takto eh, přeshraniční útok, útok v takovém měřítku, tak bychom měli využít všech možností a věřte, že máte podporu mnoho lidí. Musíme tady roz, rozlišovat mezi ochranou osobních údajů a tím, že budou data ukradena. Děkuji. E, děkuji a slovo má Paul Rubich. Prosím. Děkuji vám. Rád bych navázal na otázky kolegy Hans-Peta Martina. Týká se to bezpečnosti intranetu a internetu, které máme ve sněmovně. Existují nějaké úvahy, co se týče teleko, e, infrastruktur telekomu, přeskoumat tyto uh, překontrolovat je, protože samozřejmě mm, důvěrné údaje a osobní údaje by měly být chráněny, to je snad všem jasné. A také, protože tam je také známo, kdo, kdy, jak se prostě dostal ke kterému telefonátu, zpracovávalo se to nějakým způsobem. Moje zásadní otázka však míří na něco jiného. Máme tady eh, kalendář bezpečný proti odposlechům, není-liž pravda, do kterého je možno psát pouze tuškou. A rádi bychom eh, ho měli co nejdříve, nejlépe rok k eh, předem. Existuje nějaký důvod, proč se tento kalendář dává k dispozici až v listopadu? Já už celá léta se snažím upozorňovat na tuto nesrovnalost. Proč tedy eh, okamžitě po našem rozhodnutí v parlamentu není možné kalendář vytisknout? je také možné na plénu ve Štrasburku instalovat pevné doby, tak aby to byl určitý rituál, že se prostě bude zahajovat vždycky 8.30 a že se nejda, nejdéle bude hlasovat do 13.30, abychom se prostě mohli zařídit také naše jiné schůzky, protože je celá řada občanů a občanek, kteří se s námi chtějí spojit, ale je prostě nedůstojné a nepřístojné, abychom nechali tyto schůzky odpadnout, protože se prostě eh, hlasuje déle, nedodržují se ty doby a to bychom skutečně měli rádi přesně naplánováno. Když víme, že je hodně hlasování, tak se to musí prostě udělat tak, aby to proběhlo a tak, aby to skončilo prostě třeba v půl druhé, abychom prostě nesklamali návštěvníky, kteří za námi přijedou do Štrasborku. Vždyť oni extra plánují cestu, často absolvují namahavou cestu a nakonec potom ten termín odpadne, protože musíme být déle na plenárce. Děkuji. Děkuji. Paní Andrej. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, Abych se chtěla zeptat pana generálního tajemníka, zda skutečně někdy dostaneme hodnocení nového statutu europoslanců. Dostáváme se na konec našeho volebního období statut se značně změnil a já mám pocit, nemám jasnou představu o tom, zda se skutečně ta investice vrátila, zda ty změny opravdu přinesly úspory, zda se zlepšil způsob naší práce. A potřebujeme zprávu před evropskými volbami, abychom mohli říci našim voličům, že byl zaveden nový statut, který zlepšil situaci v členských státech, v členském státu, který zastupuje, jsme lidé, jsme známi jako eh, lidé, kteří hodně využívají prostředky, ale málo pracují. A pokud jde o akreditované asistenty, tak došlo k velkým změnám podobně. A lidé by také měli vědět, zda ty změny týkající se akreditovaných asistentů přinesly užitek. V minulých letech jsem se zmínila o zprávách o transparentnosti. Pan de Jong se toho dotknul. A vaše reakce, pane Vele, byla, že jste řekl, že zachováme eh, paušál, pokud jde o obecnou náhradu. Já nespochybnuju, zda by to tak mělo být nebo ne. Zda by to mělo, měla být paušální částka, ale my jako britští europoslanci obecně na, eh, z různou mírou podrobnosti předkládáme každý půl rok zprávu, kde říkáme našim voličům, jak vynakládáme prostředky. Konzervativci mají roční zprávu, kterou podepisuje auditor. Takže samozřejmě tady probíhá určitá konkurence, protože naši voliči vidí, co britští europoslanci vynakládají a nevidí to u ostatních europoslanců z jiných zemí. Takže já zdůraznuju, že i když bychom měli zachovat ten paušál, tak proč nemůžeme zavést zprávu o transparentnosti pro všechny poslance Evropského parlamentu. I to by přispělo v nadcházejících volbách. Konečně uvítala bych aktualizaci o domě evropských dějin. Vím, že pokud o business plan ten byl aktualizován, ale nevím, jaká je současná situace, do jaké míry to bylo již všechno realizováno a také bych uvítala návratnost investic a analýzu investic u parlamentária. Kolik bylo návštěvníků parlamentária? Jaká je situace? Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Odi. Děkuji, pane předsedo. Já budu možná mimo eh, hlavní téma. Děkuji vám, pane generální tajemníku, za upřesnění. My jsme hodně eh, společně eh, působili jako zákonodáci a je celá řada aktů v přenesené eh, pravomoci, o kterých jsme hlasovali. Existuje hodnocení, a to je pro budoucí volební období, zda administrativní prostředky, které tento parlament potřebuje, pokud je o plnění politické úlohy, jak z hlediska smlouvy, ale já jsem zděšen počtem aktů v přenesené pravomoci, kterou přijme komise. Máte dojem, že jsme vyzbrojeni proto, abychom plnili tuto funkci dohledu a politické kontroly aktivit Evropské komise? Dobře. A možná paní zpravodajka ještě chce něco říci, než pan Vele odpoví. Chcete vystoupit před panem Vele? no he escuchado eh, la contestación. Děkuji, pane předsedo. Ano. Eh, zatím se mi nedostalo odpovědi na téma evropských škol. Eh, Konrad Adenauer a toto téma, to znamená, kolik euro eh, to představuje. Možná, že by bylo dobré, kdybychom se o to mohli krátce zmínit. Děkuji. Děkuji. Nejprve mi dovolte, abych odpověděl panu Martinovi, Martinovi a také panu Rybikovi, pokud jde o hackerské útoky, o bezpečný kalendář, který bychom měli vytvořit již dříve než v listopadu, to je samozřejmě pravda. Já v tuto chvíli nemohu říct nic podrobného, ale budu o tom informovat pana předsedu. Nicméně práce probíhají na plné obrátky, snažíme se zjistit, jaké to má tedy dopady na, na spolupráci s dalšími institucemi, ale rád bych k tomu řekl jednu věc. Míra bezpečnosti, kterou jsme schopni nabídnout, přímo koreluje se třemi faktory. Za prvé, jaké přístroje se používají, to znamená, jaké inteligentní mobilní telefony, jaké tablety se tady používají za druhé, jaké prostřednictvím jakých linek se komunikuje, to znamená, jestli jsou to bezpečné nebo nebezpečné linky a konečně za třetí, jaký software je možno použít. Je to eh, software, který nabízí parlament, nebo je to software, který si člověk stáhne individuálně. Tady v parlamentu je taková tradice že se snažíme zabezpečit co možná největší míru svobody. To znamená, že je možno mít vlastní přístroj, mít vlastní linku a za třetí mít i vlastní software. Pokud tady budeme politicky pokračovat v tomto smyslu, to znamená vlastní přístroj, vlastní linka, vlastní software, tak si musíme být vědomi toho, že samozřejmě postupujeme velká rizika. Kdo by chtěl mnohem větší míru bezpečnosti, bude muset logicky akceptovat to, že se budeme muset zabývat tím, jaké přístroje se používají. Pravděpodobně také nebude moci používat všechna vedení, ale pouze bezpečné linky. A za třetí také nebude možno stahovat veškerý software, ale pouze ten software, který je nutný k naší práci. Samozřejmě, že je to v posledku politické rozhodnutí tato politická rozhodnutí budeme muset eh, v budoucnu přijmout, nicméně není možno mít obojí. Není možno mít zároveň bezpe- eh, maximální svobodu při volbě přístrojů a kanálu a za druhé maximální bezpečnost. Eh, myslím si, že takto to není, tuto kombinaci nezaručíme, jinak se tím pan předseda a další grémia tady budou zabývat na základě zprávy Eh, kterou tady jsme vytvářeli společně s dalšími institucemi. Pokud jde o kalendář našich zasedání. Bohužel se eh, tedy nacházíme v situaci, kdy na konci legislativního období máme mnoho věcí k hlasování, dokonce i zprávy k vlastní iniciativy, které nejsou nutné, ale je to tak, že objem práce je takový, že není možné dodržet vše v běžném časovém plánu, v běžném eh, postupu a proto já osobně nejsem příliš optimistický, pokud jde o budoucí měsíce, spíše naopak. Nicméně pokud pokud jde o kalendář samotný, tak společná pracovní skupina předsednictva a výboru pro rozpočet eh, přispěla eh, s návrhem, který stojí za přečtení. Eh, paní Andrásen také zmínila celou řadu otázek. Nejprve akreditovaní asistenti. Vnitřní auditor se touto otázkou zabýval ve své výroční zprávě a Myslím si, že celkem za to dospěl k velmi pozitivním výsledkům v tom smyslu, že eh, reforma, která proběhla v letech 2008-2009, se osvědčila. Samozřejmě, že eh, vy to všichni víte na základě své vlastní zkušenosti s vašimi asistenty. Myslím si, že se ta reforma podařila, pokud jde o statut poslance, tak to je spíše politická záležitost Nyní k těm paušálním částkám. To je tedy zadání, které pro nás vyplývá ze statutu a z předsednictva. My jako zpráva parlamentu musíme toto zadání aplikovat, pokud jde o Dům evropských dějin jak jsme pokročili eh, v provádění. Vidíte, že výstavba a renovace probíhá, je v plném proudu. I nadále vycházíme z toho, že tyto práce, to znamená stavební práce, budou dokončeny příští rok v létě. To znamená, že v podstatě budeme schopni dodržovat, dodržet harmonogram. Následně ještě bude potřeba vnitřní, zajistit vnitřní vybavení, mediální vybavení, knihovnu a tak dále. Nicméně doufáme, že na konci roku 2015 eh, bude vše hotovo eh, tak, abychom mohli eh, pokračovat v prvním roce jsme měli 250 tisíc návštěvníků, v druhém roce 300 tisíc návštěvníků, to znamená, že nyní v listopadu jsme již přesáhli 600 tisíc návštěvníků, kteří tady využili toto parlamentárium a já si myslím, že to, jsou, mm, to je tady pozitivní naplnění našich očekávání. Máme velmi vysoká čísla, vysoké počty návštěvníků, tak ty počty neklesly po té, co odpadlo prvotní nadšení, protože e, my samozřejmě zveřejňujeme tuto informaci v různých turistických průvodcích a především jde e, o, ty, o to hraní rolí, kde třídy, školy mohou simulovat tyto uh, evropské záležitosti. To je vždycky uh, vyprodáno. To znamená, že ani nemáme dostatek kapacit, abychom to nabízeli školám. Uh, ten film, 360-stupňový film je také velmi dobře přijímán, to znamená, že si myslím, že to všechno můžeme hodnotit velmi kladně. Pan Ody eh, položil dvojí otázku. Za prvé, eh, delegované akty, tady, eh, co jsme v tomto udělali. Já si myslím, že je lingvisté, právníci byli delegováni do výboru tak, aby vytvořili základní strukturu pro nakládání s těmito akty. Nicméně, jestli se ptáte, jestli máme dostatek zdrojů na to, abychom tedy eh, sledovali všechny tyto akty, tak mohu říci, že zcela jistě ne. Já si myslím, že eh, to je závažné, protože u těchto právních aktů se jedná o, akty, eh, o legislativu. To znamená, že to není žádné dodatečné provádění, žádná dodatečná implementace. Akty v přenesené působnosti jsou eh, tedy eh, součástí legislativy. To znamená, že to je legislativní proces eh, ve 100 v tisíci případech a parlament tady nemůže říci, že za to není zodpovědný, protože my tady musíme využívat svých možností proto si musíme eh, položit velmi důležitou otázku a sice jestli na to máme dostatečné kapacity. A na tuto otázku jsme zatím nedostali definitivní odpověď. A nyní ještě doplňující otázka týkající se evropských škol. Je to samozřejmě otázka velmi důležitá, jak pro poslance, tak také pro nás jako zaměstnance. Eh, myslím si, že tradičně se eh, tohoto úkolu chápe Evropská komise. To znamená, že bychom museli změnit celý systém a museli bychom říci, že už to nebude dělat komise za všechny instituce, ale že to nebudou, že tedy se toho chtějí účastnit i další instituce. A otázka zní, jestli se vydáme touto cestou, nicméně eh, rozhodnutí, která se tam přijímají, se nás eh, zásadně dotýkají. To znamená, že bude, musíme mít zájem na tom, abychom tam nebo aby tam byly zohledněny i naše zájmy. Pokud jde o budovu Konráda Adenauera, tak byl položen základní kámen. Možná, že si vzpomínáte, že eh, při prvním vypsání výběrového řízení v roce 2011 jsme tedy měli nabídky, které by znamenaly, že ten rámec nákladů by byl překročeno 30%, proto jsme se tedy rozhodli, že ty nabídky nepřijmeme, že je nebudeme akceptovat, ale že tedy eh, zrušíme výběrové řízení. Eh, že vstoupíme do těsné spolupráce s Lucemburským státem, což se velmi osvědčilo. Eh, uspořádali jsme výběrové řízení znovu a musím říci, že nové nabídky jsou o 12 eh, nižší než náklady, se kterými jsme eh, počítali. To znamená, že nejprve to bylo 30, o 30 víc, nyní je to o 12 méně. Samozřejmě, že došlo k určitému časovému prodlení, ale nebyli jsme ochotni akceptovat to, že tady o 30 podstatným způsobem překročíme rámec nákladu nákladů, se kterými jsme počítali. Já si myslím, že to rozhodnutí, které se osvědčilo tím, že lucemburská vláda eh, poskytuje eh, garanci nájmu, to znamená, že to finanční riziko už neneseme my, ale lucemburská vláda, tak díky tomu jsme měli možnost eh, jít touto cestou, zvolit toto strategii. Já si myslím, že je to projekt, který je možno hodnotit velmi pozitivně. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A na závěr má slovo paní zpravodajka, prosím. Sí, muchas gracias. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkovala panu generálnímu tajemníkovi eh, za to, že přišel k nám a nejenom mu děkuji za odpovědi, ale za zájem, eh, se kterým se věnuje této otázce. Chci taky poděkovat sekretariátu a všem politickým skupinám za jejich účast a e, je to jistě velká práce, budeme pokračovat v této cestě. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Takže uděláme krátkou přestávečku, pan generální tajemník odejde a potom se okamžitě vrátíme k našemu programu. Goed, collega's, dan gaan we naar het volgende puntje. Dat is... Dobře, kolegové, takže můžeme přejít k dalšímu bodu. A to je zpráva Jence Gajera. Jedná se o cestu delegaci výboru do Bohunic na Slovensko. Jedná se o vyřazování jaderných elektráren z provozu. Eh, pane Gajere, chcete něco říci úvodem? Děkuji, pane předsedo, já budu velice stručný. My jsme vlastně objeli ta tři stanoviště, kde se nacházejí nukleární elektrárny, kde by mělo dojít k jejich vyřazování. Delegace jela na Slovensko do Bohunic, to vlastně druhou částí eh, celých těchto objížděk. A také tato delegace nám přinesla nové poznatky, tato návštěva Bohunic, abych ještě jednou v této souvislosti zopakoval to, co pro nás je zásadní a nejdůležitější. Harmonogram vyřazování jaderných elektráren z provozu praví, že to bude trvat ještě 15 let, jestli si to dobře pamatuju. Pravý pan řečník. Finanční plán vypadá tak, že v současné době tady je mezera více než 100 milionů eur, přičemž slovenským úřadům není jasné, jak tyto finance pokryjí. Ve slovenském parlamentu se samozřejmě formulovala v našem snova smyslu eh, ta myšlenka, že by to měl zaplatit ten, kdo to způsobil. všem to je něco, co do budoucnosti a už nyní jsem vděčný za to, že tyto delegace můžeme posílat, eh, kde rozpoznáme určité riziko pro rozpočet, takže je třeba se tím zaobírat už od počátku. V politických diskusích se vždy vyskytuje reflexe, úvaha říci, zastavit ty platby do, roce 20, do roku 2020, ovšem potom zřejmě nebude možno dosáhnout kompletního vyřazení z provozu k tomuto datumu. No, musím se zeptat kolegů také z našeho výboru, jak reálné jsou tyto požadavky ukončit to do roku 2020. znovu bych to rád zopakoval, jak reálné to je. Protože dokonce i tato elektrárna, kde se dosáhlo největšího pokroku, jistě bude vykazovat i další náklady po roce 2020. Druhý bod. V rámci víceletého finančního výhledu až do roce 2020 došlo k příslibům financování pro tato tři stanoviště, kde mají docházet tedy k vyřazování elektráren z provozu, ale já z toho jsem nepochopil, zda tyto přísliby financování stojí vůbec eh, v nějaké relaci s plány nákladů v jednotlivých respektivních státech. Já to prostě neumím rozpoznat. Umí-li to někdo, budu velice zavázaný, když mi to vysvětlí. Uh, já mám spíš podezření, že v těch nočních zasedáních Evropské rady eh, se potom handluje o milionech a předseda Evropské rady snad řekl, že je možné, aby alespoň tři státy Evropské unii dostali dodatečnou pralinku, dodatečný bombónek, jak bychom to řekli v Němčině, to znamená dodatečné krytí nákladů v rámci víceletého finančního výhledu, což ovšem nestojí v žádné souvislosti věcné se skutečnými náklady. Teď bychom mohli mít dohromady štěstí. To štěstí by mohlo spočívat v tom, že tyto dodatečně přiznané peníze pro vyřazování by mohly pokryt náklady do roku 2020. To bychom tedy měli štěstí všichni, ovšem zkušenost to hovoří mm, jasně a sice, že to nenastane. Die Frage stellen, äh, wie weit sind diese drei... Také se musíme podívat na to, jak dalec se vůbec postupují tyto práce vyřazování z provozu podle daného harmonogramu, jak to vypadá se skutečnými náklady. Třeba vidět tady jasnou souvislost. Já zatím nemohu tolik o Bohonicích říci. Dneska víme, že dnes odhadované náklady z prostředky, které jsou k dispozici, včetně národních prostředků Slovenské republiky, nebudou dostačující. A z toho vyvozuji nezbytný důsledek, že to budou muset zaplatit Evropská unie. Ovšem je třeba, abychom se zaobírali myšlenkou, že samozřejmě Slovenská republika po tou známou argumentaci, vy jste od nás chtěli, abychom vyřadili tuto elektrárnu, tak to musíte taky zaplatit. To určitě tedy se na nás obrátí. Tady vidím tady riziko financování pro všechny tři projekty. Eh, to si musíme uvědomit, eh, že na to musíme dbát, to je vlastně naše práce v tomto výboru. A to byl pro mě nejdůležitější poznatek cesty delegace na Slovensko. Eh, to bychom možná mohli projednat potom s koordinátory, jak bychom měli toto téma do budoucnosti uchopit. Nevím, zda Zpráva z vlastní iniciativy by měla následovat na tuto. Já si myslím, že by to tedy nás daleko nepřivedlo. Možná, že bychom se o to měli poradit mezi koordinátory. My jsme teď navštívili všechna tři stanoviště, dostaneme ještě odpovídající studii, která um, se bude týkat odhadu, odhadu rizik a na závěr potom si budeme muset v našem výboru měnit názory, co uděláme s těmi poznatky, které jsme získali. Budeme to muset dostat do pléna. Budeme muset s těmito poznatky také konfrontovat komisi, něco s tím prostě budeme muset dělat, protože to bude mít dopady na rozpočet, čili se tím budou muset zaobírat i kolegové ve výboru pro rozpočet a bude to mít také dopad na výbor pro průmysl. Děkuji mnohokrát. Dankjewel. Zijn daar nog uh, opmerkingen over te maken? Děkuji. Máte ještě nějaké připomínky? Děkuji mnohokrát. Děkuji také Jensi Gajerovi, který vedl naší delegaci. Já jsem velice litovala, že jsme prakticky byli jenom ve dvou z té původní skupiny, která byla eh, v Litvě. Eh, byli u toho ještě dva kolegové z České republiky, to bylo sice prima, ale protože u toho nebyl hned od začátku, měli jsme tak trochu potíže. Já jsem toho velice litovala, protože tato delegace, delegace postrádala kritickou substanci, aby prostě čím víc lidí by tam bylo, tím více kritických otázek by bylo mohlo zaznít. A je skutkem, že s, eh, realita na Slovensku není srovnatelná se situací v Litvě. Ale jsme tady konfrontováni s otázkou, co je s atomárním dohledem. My jsme se sešli s zástupci atomárního dohledu a viděli jsme, že e, slovenský stát a ministerstvo hospodářství má jí velké kompetence i v této oblasti. A tady bych tedy ráda, abychom zabezpečili, že ne ministerstvo, že ministerstvo financí z nákladových úvah bude tedy rozhodovat, co lze a co nelze. Druhý bod to je otázka konečného skladování. Na žádném stanovišti, které jsme navštívili, není definováno konečné skladování. Otázkou je, co se s tím stane, protože tady, tady je nějaký plán na 40-50 let, ale co potom? Byla bych tady pro, aby otázka konečného uložení byla vyjasněna. To je otázka, která je také v kompetenci jednotlivých států. Otázka, co tedy učinit se všemi třemi jadernými elektrárnami na základě získaných poznatků. Já bych byla proto, abychom na pracovní úrovni zpracovali určitý dokument, kde bychom shrnuli zkušenosti ze všech tří stanovišť a co z toho vyplývá? Vždyť tady bude zvolen nový parlament a já bych velice ráda, abychom položili následující otázky. Za prvé, přesný harmonogram, velice přesný harmonogram pro jednu každou elektrárnu, kde bychom rádi věděli, kdy dojde k jakému kroku. Tak, aby nám to tedy řekli provozovatelé, aby nám mohli i za pět let říci, jsme v harmonogramu, jsme podle, jedeme podle časového plánu nebo nikoliv. A teď otázka, kdo má zaplatit vyřazování jaderných elektráren. To tady na Slovensku nebylo ještě tak úplně vyjasněno. Je naprosto nejasné, eh, jak to vypadá s aktivním commissioningem. Já jsem tu otázku několikrát zmínila, nakonec tedy během večeře s vyslanci se o tom velice intenzivně diskutovalo, pořád to nebylo vyjasněno. Tady bych tedy ráda, aby kontaktní místa potvrdila, co s tím tedy teď. Já si představuji to tak, že na základě dosavadních poznatků bychom na každý pád měli vyhotovat určitý přehled, protože jedině tak můžeme zabezpečit, že to nevyšumí dostracena. Protože co uděláme, když nebudeme zvoleni, tak zase tady nebude žádná kontinuita. To by byla škoda. Proto bych ráda, abychom tyto poznatky zhrnuli do nějakého společného pracovního dokumentu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Myslím, že to dat dat een eh, bijzonder goed voorstel is. Já eh, no, si skutečně myslím, že to je skvělý nápad. A uvidíme, jak můžeme dále postupovat. Můžeme to probrat na koordinátorech abychom zjistili, kdo se postará o další kroky a co je třeba ještě dořešit a jak je třeba spolupracovat s výborem ITRE. Pan Silvanas něco položit otázku. Jenom několik drobných eh, poznámek. Je to přesně, to jsou ty správné otázky, které klade pan Gajer. Jak naložit s těmi zjištěními a Poznámku, kterou chci zde přednést, je následující. Já si myslím, že ve jménu bezpečnosti je možné říct si velmi tvrdé věci, a které se těžko dají popřít. A tím bychom se měli zabývat. Já zaprvé souhlasím s paní Gresle. Musíme mít harmonogram, když se o tomto bavíme. Ty informace, které nashromáždíme, během našich eh, návštěv. A já se upřímně omlouvám, já jsem se chtěl zúčastnit i toho předcházejícího, ale nepovedlo se mi to. Tedy ty informace vlastně jsou zde uloženy v oblaku a je tu rozpočet a ty věci na sebe nenavazují. A pokud jsem to správně pochopil, my jsme ve Štrasburku ty prostředky odhlasovali minulý týden ke zprávě pana Čičestra. A já jsem si říkal, ty věci prostě na sebe nenavazují. Nevychází to. Takže zdůrazním pro mě jako kolegové, ten, ta třetí skupina, to je ten třetí oblak, to je realita na místě. A tam je to nejsložitější. Ale jaký je účel našich cest? Pokud ty informace potom nejsou využity. To je má obava. Děkuji. Takže pan Gajer byl vedoucí delegace. A nejsou další žádosti o slovo. Můžete zhrnout, co by mělo nastat nyní? Co máme dělat? Já weil ich habe es im Prinzip gerade schon probiert. Já už jsem se o to pokusil. A to, co právě říká pan kolega, je, nebo řík, řekl pan kolega, je naprosto správné. Pokud v jiných výborech uh, neberou na vědomí to, co jsme schválili, tak tomu tak zkrátka je. Potom nám zbývá pouze ta možnost předkládat uh, pozměňovací návrhy. Na to má samozřejmě každý poslanec právo a e, tímto způsobem se snažit to ovlivnit. To Je jediný způsob, který nám zbývá. E, ale zároveň rád přiznám, že vzhledem k tomu, že kapacity jednotlivého poslance jsou omezené, tak eh, vždycky z toho zvládáme méně, než by bylo potřeba. Eh, je to samozřejmě polidování hodné, ale nic na tom zřejmě nezměníme. To znamená, že já nevím, jak to bude fungovat institucionálně. Eh, zaznělo tu několik důležitých bodů, důležitých otázek. I Petri tedy zmínil harmonogram, podobně jako Ingeborg. Já si myslím, že to bychom měli sepsat. Je to tedy prozba směrem k sekretariátu summitu. Samozřejmě, že nás vždycky doprovázeli zástupci sekretariátu při těch cestách. Pečlivě si obsah jednání zapisovali. To znamená, že by bylo dobré, kdyby nám v tuto chvíli uh, mohli poskytnout údaje o tom, co je v tuto chvíli nejdůležitější a ne pouze pro Bohunice, ale pro všechny jaderné elektrárny, všechny vlastně tři jaderné elektrárny, tak abychom tedy měli eh, co možná nejlepší, nejaktuálnější informace a na jejich základě eh, mohli prověřit, jestli ty milestones, ty nejdůležitější milníky bude možno dodržet. Ty eh, termíny. Neustále byla řeč o tom, že tady musíme postupovat konstruktivně, transparentně a tak dále. Eh, to se opakovalo zas a znova. Nicméně nemám pocit, že by se to mělo omezovat na dobu naší přítomnosti, dobu naší návštěvy, ale že by to tedy mělo platit vždy. A my jako Evropský parlament, jako výbor pro kontrolu rozpočtu máme právo kontrolovat to, eh, zda eh, tedy peníze, které jsou tady z evropského rozpočtu vynakládány na odstavování jaderných elektráren provozu, jestli tedy jsou v této souvislosti dodržovány všechny termíny. To musíme být schopni prověřit. Takže ještě jednou říkám, eh, pokud tady budeme mít k dispozici studii o, o, eko, od Ekoinstitutu k dispozici, tak si budeme moci vytvořit celkový obrázek. A díky tomu tedy budeme mít dobrý přehled o rizicích. Souhlasím tedy Eh, s Ingeborg v tom, že bychom to měli zapracovat do pracovního dokumentu, že bychom se společně s dalšími poslanci měli pokusit ten pracovní dokument sestavit. Eh, angažovalo se v, to, v tom několik poslanců, není to záležitost pouze jedné politické skupiny, ale eh, myslím si, že obavy v tomto hledu sdílíme eh, všichni napříč politickým spektrem. To znamená, že eh, bychom se měli pokusit sestavit tento pracovní dokument a následně ho tedy předložit eh, parlamentu. Možná, že se to nepodaří dokončit v rámci tohoto legislativního období, ale určitě to bude mít smysl i v dalším legislativním období. Pokud to mám tedy schrnout, tak si myslím, že můžeme o tom diskutovat i ve výboru. Proč ne? Můžeme se na to připravit na koordinátorech a, ale důležité je, abychom tady měli tu zmiňovanou studii od jako, jako institutu. Děkuji. Dobře. Pokud eh, nemáte další poznámky k této legaci, tak ukončíme bod 4 a přejdeme k bodu 5. Delegace na hranici eh, mezi Bulharskem, Řeckem a Tureckem. A pan Gajer vedl také tuto delegaci. Ima. Takže jiná téma, ale i tady. Opět eh, delegace absolvovala různé cesty. Byla to taková závěrečná cesta našeho výboru v záležitostích pašování cigaret a ochrany hranic. Navštívili jsme Antwerpy a Rotterdam. Byli jsme na polské hranici směrem k ruské oblasti Kaliningradu a v neposlední řadě nyní jsme byli na tom eh, trojrozhraní Bulharsko, Řecko a Turecko. A všechny tři nám byly označeny Olafem a Europolem jako eh, vlastně centrální místa pro pašování cigaret. Hranice Polska, Kaliningrad jako příklad, to uznávám, protože to samozřejmě nejed, není jediný neuralgický bod, je tam celá řada bodů na vnější straně. Uh, Evropské unie. Na, a myslím si, že tím jsme se zaobírali na tomto výboru mnohokrát a nemusím to tady opakovat. Trošku kritická připomínka, nejsem si tak zcela jistá, tato myšlenka, abych se sebou vzali kolegové, kolegyně z jiných výborů, za to je vždycky tak šťastný nápad. No, samozřejmě téma ochrany hranic se tak trochu překrývá s tématem migračních toků a nelegálního překračování hranic. To nás sice také zajímalo, ale vlastně nám to bralo určitou část našich kapacit a absorbovalo také část našeho času. Já nevím, nejsem si jist, zda bychom mohli, měli tímto způsobem pokračovat. Protože člověk se sice seznámí s jinými problémy, ale není eh, dostatečně intenzivně projednán eh, ten hlavní bod, o který jsme se zaobírali. No, my jsme přijeli příliš pozdě, protože tyto tři země už nejsou tím neuralgickým bodem pro pašování cigaret, alespoň to byl poznatek eh, místních úřadů na ochranu hranic v Bulharsku nám řekli, že výměna zkušeností, které vedly pohraniční si bulharští s Tureckem, že existuje celá řada pašovacích stezek a cest eh, ve Famagustě v severním Kypru dochází k překládce z velkých lodí na malé lodě a tyto malé lodě potom prostě připlují někam k řeckým břehům, někdy rovnou na pláž to je ta mravenčí metoda mravenců, prostě najít celou řadu malinkých cestiček na malých lodích, menších množstvích a to vlastně nahradilo to masové pašování do, jenom přes určitá místa. My jsme se dověděli na naší cestě, že nejvíce jsou zabavovány cigarety ilegálně pašované z Bulharska a do Turecka tedy a pašovací cesty, pardon, pašerácké cesty jsou různé a jistě by se vyplatilo eh, toto téma sledovat i nadále. Třeba, že na tomto místě pohraničníci jsou obecně relativně spokojeni s pokrokem, kterého bylo dosaženo. Druhý úhel pohledu, na který jsme se soustředili, už jsem se o to krátce zmínil, ilegální překračování hranic eh, Tokiu uprchlíků, eh, to jenom jako vedlejší poznámka. Máme situaci v Libanonu, kdy na tři Libanonce je jeden syrský uprchlík a kdybychom to přenesli, tuto relaci 3 k 1 na Spolkovou republiku Německo, z níž pocházím, tak by to odpovídalo takové situaci, že v Německu by mělo být 27 milionů uprchlíků, ale to samozřejmě tak není. Spolková republika Německo má deset, několik desítek tisíc uprchlíků, které přijala. Podle mého názoru by ta solidarita mohla být dokonce větší. A z tohoto důvodu už to byla zajímavá zkušenost konstatovat, že Bulhaři už mají potíže s tím, aby pojali tři tisíce uprchlíků, protože je to nový fenomén pro tuto zemi. Jakože se najednou stává cílem uprchlických snah. No prostě nám to bylo vylíčeno tak, jako by stát kolísal na základě reálných čísel a to se mi jevilo jako poněkud přehnané. A poslední bod. Dívali jsme se na, řezí, na přechody, nejenom tady přechody pro pěší. V kapitána Andrejevu je největší, na tureckou stranu největší vlastně přechod pro pěší a viděli jsme, že navzdory modernizaci na bulharské straně, která pokračovala velkými kroky, je to uzavřené spíš na turecké straně, nebo pardon, ukončeno na turecké straně. Já sám jsem byl nesmírně překvapen vybavením, moderním vybavením i velikostí eh, přechodů a příslušných budov na turecké straně nejenom co do technické stránky teď ve smysle bránění pašování, ale to také, co se týče určitého komfortu evropských občanů, jak rychle mohou být na hranicích odbavení. A potom kypy na řecké straně, to bylo docela smutné ve srovnání s těmi přechody v Bulharsko a v Turecku. Z obou stran bylo líčeno, že eh, když jsou ty nejintenzivnější doby na přechody, to znamená na konci dovolené, když turečtí občané se vrací zpět do, k práci, kterou tedy provozují v Evropské unii, že tam jsou front ty nákladních vozů, osobních vozů až 15 km dlouhé, protože na řecké straně je ten přechod tak nedostatečně vybaven. Na turecké straně je 8 jednotlivých pruhů, zatímco, na, pardon, 4 na turecké straně a 2 na řecké straně. A dověděli jsme se, že polovina míst u řecké hraniční policie není obsazena. No, řecký stát je sice nucen k úsporám, ale mají-li ty úspory tím směrem, že to povede k tomu, že prostě budou redukovat personál hraniční, no tak to, na, to tedy vzbudí obavy i na naší straně, pak nedojde k odpovídajícím příjmům na straně Evropské unie, protože celé pojednávání celních otázek na řecké straně přestane fungovat. Tady je třeba něco učinit. A když to nemůže Řecká republika učinit teď, tak bychom měli oťukat možnosti, zda se může něco udělat z jiných zdrojů. Nám byla přednesena prozba mít stopovací psy, mít skenery. Tady se musí něco stát. Dank wel Jens. Zijn er collega's die willen tussenkomen? Of ik zie ook... Děkuji. Chce se k tomu vyjádřit nějaký kolega? Nebo zástupce komise, OLAFu? Je tu někdo? OLAF a komise k tomu mohou něco říci, nebo nejprve paní Gresle. Já jsem k tomu chtěla říci, že jsem nejprve klela, ale potom jsem si říkala, že by to mohlo jít, ale v podstatě mohu říci, že to bylo velmi zajímavé. Ne, v začátku jsem tomu nevěřila, ale bylo to zajímavé. Bylo zajímavé především vidět, eh, jakými prostředky jsou hranice kontrolovány, chráněny ve dne v noci. Eh, jakými elektronickými prostředky je dnes možno hranice eh, střežit. Já vím, že tedy máme na těchto hranicích problémy, jak pokud jde o uprchlíky, to, eh, turecký guvernér mi řekl, že eh, u Edirne, nebo třetina obyvatel Edirne čeká na to, aby mohlo, mohli přejít do Evropské unie přes zelenou hranici. To znamená, že to bylo skutečně velmi zajímavé, nebylo to plítvání časem, eh, ta cesta se eh, vyplatila, ale bylo by dobré, kdybychom v rámci eh, výboru Libe mohli dát jasně najevo, že na těchto hranicích se musí něco stát, protože pokud jde o Turecko nebo ve vztahu k Turecku, tak tak tady máme určité potíže a našemu renomé to samozřejmě eh, ne, nedělá dobře. Děkuji. Ik, eh, ik word net ingelicht dat. Uh... Děkuji. Právě mi bylo řečeno ze sekretariátu, že e, výbor se tady shodl na tom, že, nav, že navštívíme i uprchlické centrum na hranici s Bulharskem. Jaký byl výsledek? Chtěl by se k tomu vyjádřit někdo z komise nebo z OLAFu? Ja, Ostrůň. Eh, thank you, Mr. Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Já navážu na ten bod týkající se Turecka, problém související s Bulharskem. Z mých vlastních kontaktů v posledních letech s tureckými úřady, to je zajímavé ponaučení, protože před dvěma lety problém v Turecku nelegální obchod s tabákovými výrobky představoval 2% trhu. A velmi rychle to narostlo na 16% a nyní je to mnohem horší. Takže je to takové ponaučení, jak se takové věci mohou rychle zhoršit. A problém je, že ty výrobky přicházejí z Bulgar tabaku v Bulharsku a z Mersinu se dostanou do Iráku a potom jsou pašovány zpátky do Turecka, takže je to velký problém. Ale máme výrobce v Bulharsku, v Evropské unii. A nakonec eh, velký objem cigaret eh, musí někdo platit. A to je příležitost, kterou nemáme, tedy sledovat toky peněz. Takže jsem navrhoval kolegům v oblasti vyšetřování, že bychom měli eh, sledovat Bulgar tabak a v rámci dohod o vzájemné pomoci jim pomáhat, ale také sledovat ty finanční toky, protože eh, k tomu jsme zatím nikdy šanci neměli a mohli bychom tu eh, kriminální organizaci narušit. Děkuji. Takže pokud jsem to pochopil správně, toto je takový budíček, který jsme dostali od Olafu a děkujeme vám za vaši práci, děkujeme i vašim kolegům. Nejsou další poznámky, takže dám znovu slovo panu Gajerovi. Já už tomu nemám co dodat. Ok, we nemen dus al die uh, gegevens. Dobrá tedy. Tak si tyto informace zapamatujeme. Další bod pořadu jednání, bod 6. Delegace do Kaliningradu. Myslím, že to bylo již po druhé, když jsme tam byli. A tady byl vedoucím delegace pan eh, Mulder, který úzce spolupracoval s panem Emanuelem Kantem. Byla to pozorovodná návštěva. I po letech jsou tam ještě květy na hrobech. A je to na hrobu tedy Emanuela Kanta. A v tomto kontextu jsme navštívili hraniční přechod. Navštívili jsme ruskou stranu a můj dojem byl, že byli velmi otevření i na ruské straně, pokud je o odpověď na naše otázky. Navštívili jsme nemocnici, kde se léčí pacienti, kteří trpí AIDS. Je to program, který je rozvíjen ve spolupráci s Evropskou unii a myslím, že ty finanční prostředky jsou tam dobře vynakládány. Navštívili jsme také projekt v oblasti sociálního bydlení, kde dochází k eh, čištění odpadních vod. A bylo to v první fázi výstavby. A ta atmosféra byla otevřená. Potom jsme navštívili poloostrov, kde dochází ke snaze o zlepšení cestovního ruchu. Takže co se týče čerpání finančních prostředků, tak nemám pochybností o tom, že jsou vynakládány uspokojivě, ale to není možné odhadnout po jednodenní návštěvě. A nemo- nemohli jsme vstoupit do výrobny cigaret v Kaliningradu. A kdyby všichni obyvatelé Kaliningradu kouřili 24 hodin denně, tak by skutečně tak výrobní kapacita je uspokojila na minimálně 10 let. Je tam obrovská výroba cigaret a úřady jsou nesmírně zdrženlivé, pokud je o diskusi na toto téma. A po skončení té mise jsme o tom jednali na koordinátorech zde a ta představa je taková položit komisi ústní otázku na to téma a uvidíme, k jakému pokroku došlo, protože konference předsedů to musí schválit. A myslím, že to je věc velmi naléhavá zabývat se právě tímto tématem. A co se děje se všemi cigaretami, které jsou vyráběny v Kaliningradu? Víme, že to je mezinárodní problém. Děje se to v Bulharsku, děje se to i jinde. Ty, ty cigarety cestují do Egypta, pak se vracejí. Ale my máme skutečně za humny obrovskou kapacitu na výrobu cigaret. A to je minimálně poněkud podezřelé. A úřady uvedly, jak už jsem řekl, nechtěli o tom mluvit. A já jsem to zmínil rozsále na tiskové konference. Všichni novináři se o to velmi zajímali. A jinou věc, kterou jsme řekli, bylo, že se na to zeptáme Evropské komise. A to musíme také udělat. Děkuji. Eh, Děkuji. Děkuji. Co se týče té položné otázky, je to v rukou konference předsedů. Já jsem zatím nedostal informace na toto téma. A snad eh, bychom o tom měli mluvit eh, s předsedy jednotlivých skupin. Paní Gressle chce vystoupit a pan Rowan byla tam také poznámka o výrobě cigaret v Kaliningradu. Máte k tomu informace? Bylo by to užitečné. Paní Gresle, prosím. důležité, abychom vyplnili eh, ten dotazník od pana komisaře Šemety, jak to, že se nikdy eh, nic neudělalo s těmito továrnami, jejichž Cílem je vyrábět cigarety, které se pašují do Evropské unie. Tedy když se podporují eh, tyto projekty z peněz daňových poplatníků, ale s těmito továrnami se nic neuděláno, tak to není v pořádku. Ruské úřady nám řekly, že zavření této firmy ještě nikdy nebylo na programu a ještě nikdy to Evropská unie nevyžadovala. Ani o tom nejednala. Meneer uh, Rowan, hebt, hebt u uh, informatie daarover? Wat zijn jullie contacten, uh, Ginder in uh, Kaliningrad? Kan u daar in het openbaar iets over zeggen? teda něco sdělit na to, to, to téma, jaké máte kontakty v Kaliningradu. Ne, nemám jiné informace, než že je to zásadní problém a z vlastních kontaktů s ruskými úřady, jak řekla paní Gressle, paní Gressle má pravdu. Uh, jejich postoj je takový, že se neporušuje zákon na ruském území. Takže oni nevidí, proč by se mělo postupovat proti někomu, kdo legitimně podniká. My všichni víme, že zejména značky jako Jinlin a další jsou pašovány do Evropské unie, zejména do Německa. Ale jediná optimistická vize do budoucnosti byla že protokol FCTC, rámcová omluva o kontrole tabákových výrobků a o eliminaci nelegálního obchodu, když jsme toto vyjednávali v Ženevě, jedna z věcí, na které jsme trvali, byla eh, systém sledování a výrobci budou uplatňovat due diligence a také ustanovení proti praní špinavých peněz. Takže to skutečně omezí firmy jako tu v Kaliningradu. Vzhledem k tomu, že Rusko je e, zastáncem FCTC, tak věříme, že dojde k brzké ratifikaci. Ale není to rychlé řešení. To je věc na několik let před námi. Vielen Dank, Ingeborg, děkuji. Řekl jste, že jste trval na tom, aby tu fungoval kompletní systém zpětného dohledání. Já bych ráda získala informace o takovémto systému, protože eh, jsem ve směrnici o tabákových výrobcích nenalezla ale ani jeden eh, pozměňovací návrh v tomto smyslu. Je tu celá řada lidí, kteří říkali, že by to nešlo, že by to stálo spoustu peněz, to znamená, že já bych skutečně ráda chtěla eh, chtěla slyšet, jak eh, to vypadá. Byla bych velmi ráda, kdybyste nás o tom mohl informovat. Well, we've actually... Thank you, Mr. Chairman. We've... Děkuji, pane předsedo. V podstatě je to tak, že tu máme dva zajímavé systémy pro zpětné dohledání. První na základě eh, protokolu FTCS, eh, účastní se ho tady všechny strany, nebo strany z celého světa. Já si myslím, že by to bylo velmi dobré řešení. Eh, ale eh, ne, nejde pouze u prvního zákazníka, musí to jít ještě dál, protože eh, to je ten případ cigaret. Z hlediska vyšetřovatelů je naprosto zásadní, abyste zjistil, eh, kde se ty eh, cigarety dostaly do oběhu. To znamená, že to je velmi důležité. Já předpokládám, že tedy hovoříte o eh, směrnici o tobákových výrobcích. To spadá do generálního ředitelství Sanko a nesouvisí to s OLAFem. Nicméně samozřejmě jde o pozici komise a OLAF eh, podporuje eh, generální ředitelství Sanko ve všem, co navrhli. Děkuji. Doufám, že to stačí. Mevrouw Grisse bracht eh, deze problematiek natuurlijk... No, paní Gressle zmínila tento bod právě proto, že celá řada poslanců k tomu předkládala pozměňovací návrhy, k tomu systému tracking and tracing, systému zpětného dohledání, pokud jde o směrnici o tabákových výrobcích. E, celá řada pozměňovacích návrhů také prošla, nicméně e, stále ještě není možné tento systém identifikovat. tuto chvíli to tady nefunguje. Ještě jednou paní Gressler. Eh, omlouvám se, že to prodlužuje, ale v tuto chvíli se tedy snažíme tyto pozměňovací návrhy bírat eh, v plénu. My o ně přijdeme, protože všichni tvrdí, že to nejde, že to nebude fungovat. Nicméně si myslím, že funguje systém eh, zpětného dohledání v tabákových firmách samotných, ale není bezpečný proti padělání. To znamená, že pokud vy máte nějaký systém zpětného dohledání, který by byl vhodný, tak bych byla velmi ráda za nějaké informace, abych je potom poskytla příslušnému panu zpravodaji a i německé Eh, ministerstvo financí se k tomu velmi obšírně vyjadřovalo kriticky. To znamená, že já si myslím, že by bylo velmi dobré, kdybychom na tomto poli něčeho dosáhli a byla bych ráda za vaše informace. Děkuji. Austin? Uh, thank you, Mr. Chairman. Ano, já jsem chtěl jenom eh, odkázat na dohody s výrobci s těmi čtyřmi, a to jsou skutečně právně závazné a vynutitelné dohody pokud jde o dohledatelnost a sledování. A chci říci, že to je pozitivní způsob, jak bojovat s nelegálním obchodem s tabákovými výrobky, či je možné identifikovat eh, ty společnosti tam, kde probíhá obchod. Existují čtyři výrobci, máme výrobce i v Evropské unii, jejichž výrobky se dostávají na nelegální trh a tam neexistuje žádný systém dohledávání a my bychom potřebovali legislativu, která by se týká i dalších výrobců a směrnice o tabákových výrobcích by byla ideální v tomto směru a je důležité, abychom se dostali dále než k falešnému zákazníkovi, protože ti jsou někdy větší než potenciální výrobce. A tam vlastně se dostá do hry zákazník zákazníků. A já se mohu obrátit na kolegy, až se vrátím a zjistím, zda vám k té dohledatelnosti mohu něco předat. Ingeborg? Omlouvám se, že vám vracím uh, útok, ale já si myslím, že ta směrnice jasně říká, že Eh, pouze Japonsko tedy plně implementovalo tento systém eh, zpětného dohledání, že to funguje od počátku tohoto roku. Největší firma Philip Morris zatím eh, takový systém nezavedla, to znamená, že zatím to nebylo v plném rozsahu provedeno a bylo by velmi dobré, kdybychom v tom pokročili. To znamená, že já jsem k tomu chtěla říci pouze to, že zatím to není tak, že ty dohody plně fungují. Oni sice počítají s tím, že by ten systém zpětného dohledání fungoval, ale zatím to nefunguje. A to je jeden z našich problémů. Děkuji. Well, you've got to appreciate that when... Třeba také vzít v úvahu, že když jsme začali, tak výrobci se chtěli zabývat jenom těmi originálními baleními a samozřejmě to je zbytečné, protože pachatelé vlastně eh, to z kartonu vyndají a prodávají jednotlivé krabičky. A protokole CTC také se zabývá tady jednotlivými krabičkami. Máte pravdu, že u JTI se pohybujeme na úrovni kartonu, ale další výrobci jdou až, k, až na úroveň jednotlivých krabiček. A já tu věc už neřeším, pokud je o PMI, o Philip Morris International, tak eh, my máme čtvrtletní jednání a chceme přesně vidět, jak jsou na tom, co se týče úrovně jednotlivých krabiček. A všechno ostatní je skutečně zbytečné a nevyřeší to tento problém. Ano, to je skutečný ping-pong, paní Gres. Jest? Dobře, ale když říkáte, že to děláte, tak co teď děláte přesně? Uh, um, I'm now moved to the policy area. Já jsem nyní v oblasti politik, už někde jinde. Děkuji jak No to jsme tedy měli štěstí, že jsem přišel někdo, kdo se vyzná. To znamená, že vy teď jste úplně mimo. A, takže můžeme doufat, že to dělá někdo jiný. No to je báječné. We gaan het, we eh, gaan het hierbij houden, denk ik. Um... Ehm, no, měli bychom to teď nechat. Pan Mulder, ještě na závěr. Eh, we are looking forward to the decision of the... Eh, Rád bych řekl, že se těšíme na rozhodnutí konference předsedů. A vzhledem k diskuzi, která právě proběhla, si myslím, že Ola by měl být lépe připraven na odpovídání na některé otázky. Eh, děkuji vám. Dobře. Teď je čtvrt na šest než překročíme k dalšímu bodu, který začíná v půl šestý, protože pan Hoja dorazí až půl šesté. Uděláme si krátkou přestávku do půl šesté, ale prosím pěkně, buďte tady přesně v půl šesté. Goed, collega's, na deze... Dobře, kolegové. Takže po tomto krátkém přerušení eh, bych si dovolil přivítat pana Hojera. Jedná se o výroční zprávu Evropské investiční banky za rok 2012. Příslušný text se dostal. Já jsem se domluvila s panem Hojerem, že on udělá zhruba desetiminutový úvod a poté budeme dostatek, eh, mít dostatek času položit otázky. Prosím. Der Vorsitter, Damen und Herren. Pane předsedo, dámy a pánové. Much for the invitation to the European Parliament. It's a pleasure to be back to the... Jsem rád, že mohu být opět mezi vámi ve výboru a že vám mohu představit pár myšlenek týkajících se názorů na zprávu pana Marinesku o Evropské investiční bance. Myslím si, že výboru to bude, o tom bude diskutovat 5. prosince, to znamená příští týden. Musím se omluvit za to, že jsem přišel až tak pozdě, ale bohužel z technického hlediska nebylo možné, abych to byl dříve. Nicméně o to více si cením příležitosti, že spolu dnes můžeme diskutovat. Rád bych také využil příležitosti a poskytl vám základní přehled o současných aktivitách e, naší banky. Za prvé e, mohu konstatovat, že tedy e, naplňujeme naše úkoly, plníme naše úkoly, velmi ambiciozní plány, které jsme přijali. E, e, ty plány se naplnily a jsem rád, že do konce roku, to znamená za chvíli, budeme moci přinést pozitivní zprávy. To znamená, že v souvislosti s navýšením kapitálu eh, se naše aktivita narůstla, navýšila o 40 na 70 miliard euro. A kromě toho eh, tady se snažíme podporovat inovace v Evropě, což je také velmi důležité. Myslím si, že je to velmi eh, důležité právě v současné době. Především se tedy snažíme podporovat dlouhodobě malé a střední podniky. Je to samozřejmě záležitost, eh, která eh, nepřišla hned po té, co byla banka založena. My jsme nejprve tedy potřebovali strategické financování a nyní eh, jde tedy o přístup eh, malých a středních podniků k financování je to naše priorita číslo jedna. Eh, spadá sem i Evropský investiční fond, který také velmi pomáhá malým a středním podnikům, které jsou páteří evropského hospodářství. Eh, podařilo se nám tedy navýšit tuto aktivitu z 12 na 20 miliard euro. Mohu vás ujistit, že na úrovni skupiny jsme již přesáhli naše cíle, to znamená těch 20 miliard euro. A kromě toho se snažíme účinně eh, půjčovat malým a středním podnikům právě v těch zemích, které byly velmi zasaženy krizí. Snažíme se tedy soustředit na ty nejvíce zasažené sektory a nejvíce zasažené eh, regiony. Musíme si uvědomit, že náš eh, obchodní model se opírá o vyvážené portfolio v celé Evropské unii. Ne, nejsme banka eh, eurozóny, nejsme banka programových zemí, jsme bankou celé Evropské unie. To je nesmírně důležité především pro naše investory. To znamená, že musíme mít dostatečně zajištěnou eh, diversifikaci v rámci zemí. Musíme se soustředit na všechny členské státy, ne pouze na ty země, které jsou v tuto chvíli pod velkým tlakem. Nicméně, pokud jde o reakci na krizi, tak eh, Evropská investiční banka jednak tedy navýšila nebo zintenzivnila svoje eh, kreditní aktivity a kromě toho jsme také rozšířili naše produkty. Eh, vytvořili jsme eh, několik nových obchodních produktů, které se týkají jak dovozu, tak vývozu. Eh, snažíme se například garantovat předběžné platby pro malé a střední podniky. Je to velmi důležité. Jsou to podniky, které jsou velmi úspěšné na mezinárodní eh, úrovni, ale potřebují zároveň zajistit eh, dovoz a vývoz. To znamená, že potřebují input k tomu, aby mohli dovážet a potřebují eh, úvěry právě na, ten, na tuto záležitost. A to je někdy velmi problematické a proto jsme se tedy snažili tento proces jednodušit a umožnit těmto podnikům, které jsou z hlediska vývozu velmi, z hlediska eh, prodeje a vývozu jsou velmi úspěšné, ale snažili jsme se jim tedy pomoci dovážet eh, výrobky, což je tedy základní myšlenka, která se skrývá za tímto nástrojem, který jsme zavedli. Eh, tento nástroj pro financování obchodu tady slouží jak jako jakýsi eh, můstek a má tedy pomoci malým a středním podnikům v oblasti vývozu a dovozu. Tento nástroj nás zároveň eh, umožňuje přispět, eh, umožnil přispět k revitalizaci obchodu v Řecku a převzali jsme tady 85 rizika, které je s tím v Řecku vzpěto. Kromě toho jsme rozšířili tento nástroj na Kypr a i další země v Evropské unii o tom mají velký zájem. To znamená, že si myslím, že eh, se to eh, rozšíří ještě dál. Kromě toho se snažíme překonat fragmentarizaci trhu. Eh, k tomu má sloužit společná iniciativa, eh, která by měla podporovat půjčování malým a středním podnikům. Tato iniciativa eh, se snaží tedy překonat omezení, která tu jsou. Bude se opírat o programy Evropské unie například Horizon 2020. Snažíme se využít finančních nástrojů které budou aktuální v příštím finančním, eh, víceletém finančním rámci. Pokud jde o sekuritizaci, tak budeme muset řešit i další možnosti, které se v této souvislosti nabízejí. E, samozřejmě, že jsme ochotní je realizovat, ale e, záleží to na rozhodnutí členských států. Pokud jde o skupinu EIB, tak je důležité zmínit i Evropský investiční fond. E, banka jako nejdůležitější akcionář se snaží podpořit EIF v tom, aby tady mohl podporovat podnikatelského ducha, výzkum a vývoj rozvoj a e, další rozvoj. Paralelně tento fond e, bude mít navýšen základní kapitál e, jak tedy doufáme, kromě toho jsme se shodli na tom, že bychom do budoucna měli tedy rozšířit podíl nebo zastoupení Evropské banky pro mnou a rozvoj je zároveň očividné, že to by vyžadovalo pozitivní reakci druhého největšího akcionáře, to je Evropská komise a já doufám, že Evropský parlament nám bude nápomocen v tom, abychom toto rozhodnutí prosadili. Eh, v komisi tedy eh, proběhne eh, proces. Doufám, že bude zapoje, zahájen brzy. Neměli bychom ztrácet mnoho času. Já vím, že vy máte na poslední měsíce vašeho legislativního období velmi nabitý program, nicméně by bylo velmi dobré, kdybychom v tomto ohledu dosáhli dalšího pokroku. Pokud jde o přístup eh, k finančním prostředkům eh, ze strany malých a středních podniků, tak tady jde o eh, nařízení o restrukturalizaci bank, o kterém se v tuto chvíli diskutuje. My se tedy snažíme pomáhat reálné ekonomice a proto je velmi důležité, aby evropské iniciativy, které se týkají tohoto eh, tématu, umožnily přístup k financím malým a středním podnikům a zároveň zajistili finanční stabilitu a chránili eh, zájmy eh, daňových poplatníků v Evropské unii. Konkrétní případ tohoto návrhu se tedy týká restrukturalizace práci úvěrových institucí a bank a měli bychom tedy zajistit, že e, záchrana těchto bank nebude mít negativní dopad na malé a střední podniky a jejich partnery. A právě proto se domníváme, že e, veřejná podnik, politika e, by měla umožnit zvláštní nástroj a oddělení Evropské investiční banky od dalších nástrojů, tak abychom zajistili, že půjčování malým a středním podnikům nebude nemožné a nebo, nebude nevýhodné. Je tady základní rozdíl mezi Evropskou investiční bankou a dalšími mezinárodními finančními institucemi a právě proto ty částky, o kterých hovoříme, eh, slouží především eh, k tomu kapitálu. My v našem případě eh, tedy eh, nevýmáme nic, ale pokud jde o další půjčování malým a středním podnikům v eh, členských státech, tak je to velmi specifické. My si musíme uvědomit, že naše eh, půjčky pro malé a střední podniky by mohly být pouze eh, dražší, anebo by to vedlo k jejich eh, snížení, ke snížení jejich objemu, což by samozřejmě nebylo ku prospěchu malý, našich členských států. Kromě toho se snažíme bojovat proti nezaměstnanosti mladých lidí, protože Evropská unie si nemůže dovolit, aby ztrácela pracovní sílu těchto, této mladé generace, těchto mladých lidí a proto tady Evropská investiční banka velmi rychle a velmi efektivně reagovala na prioritu Evropské unie, pokud jde o boji eh, proti nezaměstnanosti mladých. Eh, naše programy mají v tomto ohledu dva pilíře. Za prvé vytváření pracovních míst. Budeme tedy pomáhat malým a středním podnikům, aby eh, vytvářeli pracovní místa díky tomu, že jim umožníme lepší přístup k financování. Kromě toho se snažíme, aby ta místa pro mladé lidi byly, byla udržitelná, trvalá. E, musíme si uvědomit, že 85 pracovních míst, která se pro mladé lidi ztratila, se ztratila právě v těch malých a středních podnicích. To znamená, že právě tady to musíme začít napravovat. Druhý pilíř to jsou dovednosti a v této souvislosti se tedy soustředíme na e, zlepšení e, odborného výcviku, na zlepšení schopností zaměstnanců. Snažíme se, aby tato opatření měla dlouhodobý dopad na vzdělávací instituce, jako jsou školy, univerzity, univerzity, vzdělávací centra, odborné vzdělávání a s tím spjaté systémy, e, studentské půjčky a další podpora pro mladé zaměstnance. Podpory pro mladé lidi se opírají o stávající finanční nástroje a začali jsme je realizovat již v tomto roce. Mělo by se jednat o 6 miliard euro do konce roku a bude to rozděleno na dvě části a ještě jednou vám eh, mohu potvrdit, že přináším dobré zprávy, protože už jsme v tomto ohledu dosáhli našich cílů a eh, dosáhneme tedy těch 6 miliard, miliard euro. Eh, možná, že někoho to překvapí, protože když jsme se sešli v červenci v Berlíně na zvláštním zasedání rady, tak představitelé šéfů nebo šéfové státu a vlád eh, se mě ptali, kdy budeme schopni eh, toho dosáhnout, jak to tedy vypadá, jak to, jak mm, to vypadá eh, a nikdo nevěřil tomu, že toho dosáhneme, že dosáhneme, nám se podařilo dosáhnout očekávání na tento rok. Kromě toho bych rád řekl něco o našem obchodním modelu a rozptýl informace, které se v tomto ohledu šíří řeče o tom, že naše banka se příliš soustředí na svůj rating na eh, tři Ačka. Musíme si uvědomit, že hospodářská situace v některých státech se eh, zhoršuje. V Řecku eh, jsme jediná banka, která je tam aktivní. Tři Ačka pro nás nejsou žádným fetišem, ale snažíme se tedy, aby to bylo zásadním kritériem při pomoci. My se tedy snažíme půjčovat eh, soukromé peníze. Eh, všechny peníze, eh, které půjčujeme, musí být přijaty finančním trhem. Půjčujeme si a půjčujeme to dál. A musíme učinit všechno pro to, abychom tento systém uchránili, abychom tedy dostali zásadám, které jsou eh, zakotveny ve smlouvách, abychom působili anticyklicky ve zemích, které potřebují naší pomoc nejvíce. Eh, tento přísný přístup byl revidován. Eh, revidovali jsme i náš výhled Nicméně si musíme uvědomit, že ta situace je skutečně eh, specifická. A Kromě toho mohu říci, že jsme si uvědomili, že eh, to navýšení kapitálu opět ukázalo, že jsme na správné cestě, pokud jde o náš postoj a pokud jde o náš obchodní profil, tak eh, jsme na tom velmi dobře i z finančního hlediska. Mm, ve všech eh, hodnoceních to takto vyplývá. Dovolte mi, abych tomu připomněl ještě jednu věc, a sice naše vnější aktivity 10% našich půjček totiž směřuje ven z Evropské unie. Snažíme se tedy eh, podporovat přeshraniční aktivity. V roce 2012 to bylo 7 miliard. Musím říci, že většina bank, které působí mimo Evropskou Evropskou unii, jednají naším jménem a e, činí tak za e, záruky rozpočtu. To znamená, že jde o e, mandát, který bude pokračovat i v příštím víceletém finančním rámci. Doufám, že se nám podaří dosáhnout stejné úrovni. To znamená, že celkem se bude jednat o 30 miliard euro, což je velmi hodně, pokud jde o záruky Evropské unie díky tomu eh, dosáhneme ještě většího efektu za menších vstupů a jsem velmi rád, že můžeme eh, počítat s vaší podporou. A ještě jedna záležitost, která mě leží na srdci. My jsme přednedávnem eh, podepsali E, mezinárodní iniciativu, která se týká informací o e, pomoci, o financování, o finančních aktivitách. Jde o to, že celá tato oblast by měla být koncipována transparentněji a e, my se také snažíme zlepšit informování v úroveň informování na webových stránkách máme veškeré informace, které po nás Evropský parlament požadoval. Evropská unie tedy učinila mnoho pro to, abychom překonali krizi, ale stále ještě eh, jsou tu ještě určité úkoly. Stále ještě jsme nedosáhli úrovně před krizí, nicméně musíme na tom dále pracovat a naše banka bude i nadále pomáhat členským státům a bude eh, nápomocná Evropskému parlamentu, tak abychom tu situaci vyřešili. Myslím si, že máme v ruce vhodné nástroje, že jsme je také přizpůsobili specifikám jednotlivých zemí, tak abychom mohli umožnit co možná nejlepší aktivity eh, banka. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Hojere. Mám tu řadu žádostí o slovo. Ale pan Marinesku se omluvil, pan zpravodaj má oficiální povinnosti v Řecku je zastoupen paní Gresle a já dám nejdříve, nejdříve slovo panu Mulderovi, který musí odejít v 6 hodin. A je překvapen, že vím, že má odejít. Nejdříve tedy zpravodajka. Je velmi těžké zastupovat pana Marinesku, to znamená, že budu uh, ty věci zmiňovat pouze fragmentárně, v několika uh, eh, bodech Všechno to, co jste řekl, je velmi důležité, pane předsedo. Nicméně jsem úplně nepochopila, jaká je v současné době e, situace Evropské investiční banky, pokud jde o ty projekty. Ptám se, kolik peněz dostala Evropská investiční banka od komise a kolik peněz jste vydali. To je tedy jedna věc. A kromě toho e, jedna otázka e, k SPSO. Jak to vypadalo v roce 2012 s touto iniciativem, s iniciativou ve vaší výroční zprávě uvádíte pouze schrnutí platí od roku 2006, to znamená, že já bych eh, ráda ohodnotila to, co banka v minulém roce dělala, protože tady eh, jsou ty věci znázorňovány ve schrnutí za několik let. To znamená, že to je další otázka. A další otázka, kterou mám, to je Řecko. Eh, my víme, že tady máme tu task force, to popisujete velmi působivě, ale ráda bych se zeptala, co děláte, pokud jde o Řecko a jak tedy probíhají ty projekty v Řecku. E, pro nás by to bylo určitě zajímavé a proto vám za to předem děkuji. Taky vel, tam... E, děkuji. Takže nejdříve pan Mulder. Ano, to jste laskav, že jste mi dal slovo, než odejdu z tohoto jednání. A ne, že by mě nezajímalo, co, co se zde probírá, ale musím se zúčastnit eh, zahájení výstavy, která se mě bezprostředně týká. A bylo by neslušné tam nebýt. A můj asistent tu zůstane. Statut 3A, eh, tedy trojité Ačko, to není jenom proto, že máte dobrou pověst, pokud jde o eh, vaše úvěry, ale je tu také kapitál zaručený členskými státy. A navíc eh, některé členské státy přicházejí o své trojité A. Bude to mít dopad na schopnost banky si půjčovat? A druhá věc je pozitivní, že podporujete malé a střední podniky. Ale Tradičně se o to starají spíše komerční banky. Nebudete přece nekalým způsobem konkurovat eh, díky vašim státním zárukám komerčním bankám. Jak můžete říct, že to je naše zážitost a není to zážitost komerčního bankovnictví? A nyní zpátky do běžného pořadí. Paní Ayala Sender. Děkuji mnohokrát. E, nemohla jsem tady být dříve, protože jsem musela mm, přednést jenom zprávu na výbor pro dopravu. Ale byla jsem tady, když jste nám nabídl tenkrát to pozvání na večeři a s velkým zájmem sleduji všechny aktivity banky. Chtěla jsem se vás zeptat na tři menší záležitosti. Za prvé, e, všechno, co se týká růstu v pozitivním ohledu, mm, vy znáte tuto věc lépe a také se to jasně vysvětlí. Všechno to, co pozitivně znamená růst, stejně tak jako jiné nástroje financování, třeba spíše mezivládního charakteru, ale i ve vaší instituci jsou bilaterální či multilaterální vztahy s různými grémy vlád. A kontrola tohoto typu financování a jejich prezentace před parlamentem. Chtěla jsem se vás zeptat, Eh, do jaké míry ta prezentace, kterou jste nám přednesl, jde ruku v ruce s nějakým financováním či kofinancováním eh, s jednotlivými členskými státy, které tady nemůžete nám vysvětlit, protože to podléhá bilaterálním dohodám či mm, bilaterálním dohodám nejenom se státy, ale také s příslušnými bankovními úřady v těchto státech. Eh, bylo by tedy dobré, kdybychom si mohli vyjasnit, co děláte s těmi dalšími finančními institucemi. A také jsem se vás chtěla zeptat, zda byste nám mohl dát nějaké údaje týkající se například toho, já jsem třeba měla přístup k údajům práce, které děla, k údajům, které děláte s bankami a spořitelnami ve Španělsku. A chtěla jsem zeptat, zda to, co jste nám řekl o Španělsku, byste nám mohl dát tyto informace i s jinými zeměmi, například se spořitelnami v Německu, kde je snad určitý problém. Eh, další věc, kapacita týkající se plánování projektu. E, slyšeli jsme stížnosti e, možných příjemců v tom ohledu, Jak vypadá možnost půjček v případě, že nebude možno je završit, bude se to započítávat do pomoci státům? Tady je zcela jistě problém určitýho, určitého překrývání pravomocí, aspoň v tomto smyslu Eh, eh, v tomto smyslu eh, jsme měli určité stížnosti. A jakým způsobem spolupracuje banka s gremi mimo Evropskou unii a jakým způsobem, či lépe řečeno, jaký poměr investic Evropské investiční banky se zahraničními vládami či zahraničními bankovními ústavy máte v severní Africe. Děkuji. Eh, Děkuji. Pan Odi. Děkuji, pane předsedo. Já bych vás chtěl zde přivítat, pane prezidente, a chci vám říci, že jsme velmi dojati vaší pozorností, protože vy řídíte mezivládní instituci a nic vás nenutí vydávat počet Evropskému parlamentu. A tak se nás tedy skutečně dotýká, že nás navštěvujete a informujete. Představ výboru řekl, že institucionálně skutečně je příslušný pro EIB náš výbor. Já to připomínám pokaždé, protože historicky to byl měnový výbor, ale podle jednacího řádu pro parlamentní vztahy s EIB odpovídá náš výbor. Eh, já vám chci položit eh, otázku, již kladu asi 6 let. Eh, náš výbor a návazně Evropský parlament by uvítal, kdybychom mohli z hlediska obezřetnosti také sledovat vaše aktivity s vaším předchůdcem a prezidentem Evropské centrální banky jsme si představovali, že na právním základě, který jsme použili pro bankovní unii, jsme mohli svěřit Evropské centrální bankce dohled nad EIB, ale rada s tím nesouhlasí. Evropská komise nechce předložit eh, takový návrh, takže rada nesouhlasí, takže se točíme v kruhu. A my jsme navrhovali, abyste to činili dobrovolně a u EIB necítíme tu snahu se podrobit eh, dohledu. Jak je váš eh, pocit? Co si o to myslíte? A druhé téma, které jsme navrhovali, je, aby Evropská eh, unie byla přidružena k vaší bance, tedy nad rámec členských států by byla i Evropská unie byla součástí tedy přidružena k EIB. Eh, e A máme dojem, že co se týče dlouhodobých investic, nedost, ne, neslyšeli jsme dostatečně eh, rozpracované úvahy. Točíme se asi okolo 1500 miliard euro, které třeba investovat na našem území, ale e, máme pocit, e, že skutečně EIB e, je vlastně děvečkou pro všechno a musí řešit všechny problémy. A my jsme skutečně si přáli svěřit EIB řešení některých problémů a úvahy na velmi vysoké úrovni v tomto směru, aby vlastně EIB se zabývala dlouhodobým financováním na, na vysoké úrovni. Dejte mi svůj pocit, eh, svěř, svěřte se mi jako bankéř, jakým způsobem řešit veškeré ty infrastruktury, protože vy sami to nezvládnete. Když půjčujete, tak je třeba vám ty prostředky vrátit a my máme některé investice by měly být řešeny jinak než pouze půjčkou. Já jsem se chtěl zeptat na navýšení kapitálu o 10 miliard, já jsem to osobně nepochopil. Eh, členské státy mají eh, kapitál, který představuje 220 miliard a já jsem eh, nepochopil tu operaci 10 miliard navíc. Stačilo by vlastně, kdyby členské státy uhradily to, co mají hradit. Tedy jak to vypadá, pokud jde o tu logiku, vlastně ty těch 10 miliard bylo uhrazeno v hotovosti, ale vy můžete, máte pod palcem 220 miliard, tak, které můžete využít kdykoliv, tak jsem nepochopil vlastně to navýšení o 10 miliard, jak, jak to fungovalo. Děkuji. A poslední řečník, eh, pan Rubik. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se rád zeptal na rozvojovou pomoc, především v Africe, kde komise s panem komisařem Píbalkem rozvinula celou řadu projektů v oblasti energetiky, zpracování a pokouší se vytvářet zde nové struktury. Jak to vypadá s kofinancováním, se spolufinancováním. Na jedné straně je to financováno ze strany Evropské komise, na druhé straně snad z Evropské investiční banky. A bylo by možné takové projekty jako Čermín nebo Jasmín eh, rozvíjet tímto směrem, abychom i malé provozní struktury v těchto zemích podpořili odpovídajícím způsobem aby oni dostali mm, odpovídající finanční možnosti například investovat do malé elektrárny, do malé čističky vod, eh, do odpadních kanalizačních systémů, aby tady byly eh, zlepšení v oblasti standardů. Nejdůležitější, domnívám se, by tady byla spolupráce mezi našimi malými středně velkými podniky podniky v Evropě s malými a středně velkými podniky mimo Evropu. E, tuto přemostující funkci, aby malý spolupracoval s malým, e, kde to samozřejmě vyžaduje jinou konfiguraci než spolupráce velkých mezinárodních koncernů, které nemají zájem na takových malých eh, obchodech. Jak tedy do budoucna by šlo použít stávající struktury v Evropě a přenášet je do rozvojových zemí a jak to vypadá na možnosti spolupráce, mezivládních dohod a modely jsou spojení soukromých a veřejných investic? Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Asi vás neuspokojím protože řada otázek vžaduje hlubší odpověď a já se pokusím poskutnout co nejpodrobnější informace, protože ty možnosti jsou omezené. Já se budu maximálně snažit, ale souvisí to s tím, že používáme rozpočtové prostředky EU v celé řadě nástrojů. A to je například eh, nástroj pro sdílení rizika a mandát EIF eh, e eh, znamená, že má dojít k kapitálovému navýšení u Evropského investičního fondu. A o tom musí také rozhodnout další akcionáři. A vzhledem k tomu, že to bude trvat nějakou dobu, tak jsme připraveni tedy vlastně předsunout tento mandát. A jde o to, abychom tam nepřicházeli o čas. Máme další, máme projektové obligace, kde spolupracujeme s komisí. Eh, Jessica a Jeremy jsou nástroje, kde stejně spolupracujeme, takže je tu skutečně celá škála nástrojů a paní Gresle se ptala na čísla. Já poskytnu podrobnější odpověď, ale pokud je o Jessica, ten roz, to rozpočtové přispění za rok 2012 až 2013 narostlo ze, ze 30,2 na 30,7 a zatím bylo vyčerpáno 28 milionů. Takže můžeme... Ta čísla jsou poměrně pozorovodná, zejména z hlediska účinnosti. My se musíme snažit kdekoliv je to možné při práci banky a také z hlediska rozpočtu EU, je kombinovat tři věci. Poskytnout eh, tedy ty dotace, které s vaším souhlasem může poskytnout komise, ale v kombinaci s půjčkou banky, takže dochází k multiplikačnímu účinku. A ten, eh, dohromady to dokážeme vlastně znásobit až 20krát a 30, až 30krát. A já myslím, že Česka by se měla rozšířit do více zemí a kombinovat to s technickou pomocí. Protože máme země v Evropské unii, které jsou na tom poměrně dobře, které nemají ekonomické problémy, ale mají problémy s technickou realizací své infrastruktury. A tam eh, vlastně slyšíme, že my nepotřebujeme vaše nízké úrokové sazby, my potřebujeme eh, odbornost. Hovoříme například o Africe nebo Střední Americe, kde eh, naše banka je vlastně vodní bankou, bankou provodu. A tam řešíme otázky odborné ale dostaneme se ke konkrétním číslům. Zkušenosti s eh, Řeckem a financováním jastrních podniků v Řecku. To je obtížná věc, protože na jedné straně jsme nabádáni eh, vlastně tím, jak jsou přijímány nástroje Evropské unie, ale také je to otázka času, než se věci dají do pohybu. A je to skutečně poměrně náročné. A pokud je o partnerské banky, tak to, co pro nás je důležité, to není eh, to další půjčování těmto bankám, ale aby ty banky, se kterými pracujeme, půjčovaly vlastně podnikům. A banky v členských států by měly vyplácet prostředky konečnému příjemci a tam musí dojít k monitoringu, který to sleduje. Ale na toto téma brzy dostaneme zprávu a jakmile ji dostaneme, tak se o ní s vámi podělíme. Je to pro mě jedna z největších obav, protože pokud jde o mechanismus řešení krizových, krizových situací, tak hovoříme o obrovských částkách, které jsou skutečně uloženy u prostředníků a kde se čeká na to, aby je dostali koneční příjemci. A abychom ten proces urychlili, tak to je právě jedna z našich hlavních ambicí. Jan Mulder položil otázku. Já jsem se tak vyložil. Nehrozí, že vytlačíte z trhu komerční banky a to určitě není úkolem naší banky. Pokud něco mohou financovat eh, jiné instituce, komerční banky a další, anebo členské státy, tak ať to dělají. My máme dost své práce. V řadě případů umožňujeme, aby soukromé nebo komerční banky byly aktivní na úrovni malých a středních podniků, protože pokud po nárazech způsobených Eh, pádem eh, Lehman Brothers a na základě eh, současné regulace, tak to vede k značnému snížení dostupnosti půjček pro malé a střední podniky a tak chceme zdůraznit právě tu, tento aspekt, aniž bychom kohokoliv chtěli vytlačovat nebo ohrožovat. Pokud jde o spolufinancování členských států paní Ayla Sender. Já jsem úplně nepochopil tu otázku. Možná to můžeme následně rozebrat. Já vám chci poskytnout přesnou odpověď a ne nějakou mlhavou. My nejsme grantovou agenturou, institucí. My neposkytujeme granty, my poskytujeme půjčky na co možná nejsolidnějším základě. A není naším úkolem se vyhýbat riziku, ale musíme to riziko správně pokrýt a řídit. A to je někdy přehlíženo. A oni se zajišťují proti všemu. A samozřejmě ano, my nechceme spálit prostředky EU nebo členských států, ale je evidentní, že je potřeba zajištění a většinou to dobře funguje. Vy jste v řadě případů se ptali v zásadě na spolufinancování. A podle mého názoru spolufinancování je klíčové. Za prvé, řada členských států nejsou schopny vlastně splnit vlastní podíl ve financování projektů, což musí dělat podle, naříz, podle předpisu EU. A to dělá typicky naše banka. Umožňuje členským státům, aby došlo k absorpci strukturálních fondů. A Jaspers je dobrým příkladem, kdy můžeme zvýšit absorpční kapacitu členských států. Za druhé, vy jste zmínil potřeby eh, financování infrastruktury v Evropské unii v následujících desetiletích. A myšlenka mobilizovat rozpočtové prostředky samotné je iluze. Infrastruktura vyžaduje i v členských státech, které jsou na tom dobře. Ta situace infrastruktury je katastrofální, že pouze zpřístupnění soukromých prostředků by umožnilo zlepšit eh, situaci infrastruktury. Měli bychom začít uvažovat, eh, co nastane po krizi. A v řadě evropských zemí, včetně mé vlastní, byla zanedbána infrastruktura v posledních letech a je třeba mobilizovat více prostředků. Takže EIB je jak typickým nástrojem mobilizace soukromých prostředků. Půjdete na, my chodíme na kapitálový trh a získáváme na základě emisí obligací 80 miliard euro. A ty potom využíváme pro financování znalostní ekonomiky, infrastruktury, energetické účinnosti, financování strategické infrastruktury, ať je to energie, přenos energií, doprava nebo informační technologie. A samozřejmě také podpora malých a středních podniků. A musíme dělat více, pokud je o lákání soukromých prostředků. A to také potom vyžaduje zachovat silné postavení banky na trhu. Ale nedokážu pochopit, že některé vlády, že někce 10 miliard euro je prostě výzvou k tomu eh, pálit peníze. To je, je pouze výzva získat další soukromé prostředky na základě takovéto záruky. Jak to, jak to funguje, pane, eh, pan Ody se na to vzal. Když se podívám na účetní rozvahu, tak 222 eh, miliard euro kapitálu. Ale bohužel členské státy zapomněly uhradit více než 11 miliard. Kromě toho, my ten problém známe. Takže máte 11 miliard a kumulovaný zisk posledních 50 let, kde bylo asi 40 miliard, takže to je, ta účetní, to je ten účetní základ naší činnosti. A, a z těch 50 miliard, což je skutečně hmatatelná záruka našich aktivit, a to snížení toho objemu transakcí je nezbytné. A bylo rozhodnuto o snížení rozsahu našich investic před deseti lety. Takže my jsme byli na cestě dolů, protože nikdo nečekal, že v roce 2011, 2012 ekonomická a finanční krize bude stále zuřit. Takže potom vlastně řešili ten problém cestou účetní tím, že dojde k navýšení kapitálu z 50 do, na 60 hmatatelných miliard a nyní jsme schopni po dobu tří let zvýšit ten objem z 50 na 70 miliard. A přitom držíme velmi solidní kapitálovou přiměřenost na úrovni asi 27%. Pokud jde o dohled, Pan Ody položil zajímavou otázku. To bylo neznámé území, když jsem přišel do banky a viděl jsem, že Evropský parlament eh, požadoval předložení a podrobení se banky mechanismům dohledu. A když jsem se dozvěděl, že Evropská centrální banka byla oslovena před šesti lety asi, aby odpovídala za dohled nad EIB. ECB to tehdy odmítla. To byl důvod, proč banka dobrovolně uzavřela dohodu s Centrální bankou Lucemburska. A my jsme vděční lucemburským kolegům, že se tím zabývají, představí, to hodně práce a nic za to nemají. Ale dává nám to určitou jistotu. Na druhé straně víme, že je to považováno za mírnou, za mírný dohled. A já nemám nic proti tvrdému dohledu, takže pokud ECB ve své nové funkci dospěje k závěru, že budou mít dohled, budou mít pravomoc v oblasti dohledu nad námi, a také je třeba říci, že EIB by byla první mezinárodní finanční institucí, která by byla podrobena dohledu ani EBRD, ani Banka Rady Evropy, ani Světová banka nepodléhají bankovnímu dohledu. My bychom byli první a to vyžaduje mnoho důslednosti při přípravě těch nástrojů. Takže příprava tohoto dobrodružství nás zaměstná v následujících letech a jsme připraveni o tom jednat s příslušnými členy Rady guvernérů ECB, panem Mešem a dalšími. Další otázka pana Odyho se týkala, kdo jsou akcionáři banky. Banka byla založena členskými státy Evropského hospodářského společenství tehdy na základě římské smlouvy. A dnes je to tedy skutečně zástup 28 členských států. A pokud členské státy chtějí mít dalšího akcionáře, to by mohla být samozřejmě Evropská unie. A potom členské státy o tom budou muset rozhodnout. Ale není to iniciativa, která by měla vzejít z banky. To musí být iniciativa akcionářů. A zatím tady sedím jako někdo, kdo vy, vykonává svěřeneckou pravomoc členských států. Na druhé straně, pokud uh, budete tak laskaví, uh, pokud dovolíte, tak EP eh, e je pro mě přirozený spojenec uvnitř i vně Evropské unie. A pokud s námi chce hovořit Evropský parlament, tak já jsem k tomu vždy připraven. Hovořil jsem o financování infrastruktury. Myslím, že v kontextu několika současných fází vývoje tato otázka si zaslouží zvláštní pozornost a možná o něco více vědeckého bádání, protože my přehlížíme skutečnost, že ztrácíme v celstvé soutěži. A pokud nebudeme více investovat do naší infrastruktury, a často do infrastruktury znalostní ekonomiky, tak se bojím, že eh, celý, nebo zbytek světa nás nechá daleko za sebou. A v roce 1980 před dvě třetiny světového HDP bylo vyrobeno v zemích OECD. Za deset let to byla jedna třetina. Takže když se podíváte na čísla, u inovací, financování, tak tam je to ještě horší. Jsme tak eh, svázáni a, soustředěni na řešení krize v Unii, že přehlížíme výzvy, které se týkají globalizace. A až skončí krize, tak to bude nepříjemné probuzení, pokud nebudeme těmto otázkám věnovat více pozornosti. A já dávám infrastruktuře široký smysl. Podívejte se na katastrofální vývoj sociálně a regionálně. Pokud například kvůli nedostatku informačních technologií malé firmy opustí údolí, což, se, což je patrné v některých částech Evropské unie. Protože se musí dostat tam, kde je bezpečný a rychlý internet. A to je vážný problém, kde členské státy skutečně potřebují financovat eh, tuto infrastrukturu. Pokud jde o spolufinancování v Africe, ano, pane Rubiku, já plně sdílím, že bych malí měli financovat malé ale to někdy přetěžuje vysoce centralizovanou banku, která má 2000 lidí, více než dvakrát objem Světové banky, která zaměstná 12 000 lidí. Takže pozornost věnovaná malým projektům nemůže být poskytována tak, jak je zajišťována v rozvojové bance, což je Světová banka. My jsme vždy partnery a myslím, že bychom měli e, se snažit více spolupracovat s bankovní asociací, s obchodními komorami, s různými podnikatelskými združeními. My potřebujeme poměrně velké partnery, abychom mm, nezabředli v mikroaktivitách, i když e, mikrofinancování pozitivně vzato má stále větší význam pro nás kvůli změnám ve strukturální, strukturální podobě, která právě probíhá v Africe. Podívejte se na, na neuvěřitelnou eh, revoluci u mobilní telefonie, která je nesmírně pozitivní. Já myslím, že jsem zodpověděl řadu otázek a kolegové zajistí, že to, na, na co jsem neodpověděl, tak bude zodpovězeno v přímé komunikaci s vámi. Děkuji. Thank you well. Děkuji mnohokrát. To bylo velice kompletní. Děkuji mnohokrát. Jsou tady ještě kolegové, kteří se na něco chtějí zeptat, paní Ayala Sanders. No, něco jiného ještě? Děkuji, pane předsedo. Nejprve jsem se chtěla připojit k tomu, co řekl pan Ody, eh, jako slova díků, že pan ředitel k nám přišel. Ale bylo by fajn, kdyby vaší zemi vás také eh, poslouchali, protože když čelíme v krizi, bylo by dobře, aby to, co říkáte vy, také ve vaší zemi. My to tady říkáme, ale nedaří se nám, aby nás poslouchali občané takže budu očekávat, že vás budou poslouchat do vaší zemi z titulu Němce. Děkuji. Já bych vám to chtěl vrátit, ale neučiním to. Eh, v každém případě eh, na závěr bych rád řekl, že jsme pod velkým tlakem a musíme se snažit eh, hledět na tu dlouhodobou perspektivu. My v bance máme takovou filozofii, že se vždycky snažíme tedy eh, o mm, směs půjčování, konzultací, o inovace. Pokud se podíváme na míru inovací v některých státech, pokud se podíváme na některé eh, pat, eh, situaci některých členských států, pokud jde o patenty a pokud to srovnáme s Kuala Lumpur nebo s Jakartou, tak je to skutečně eh, velmi odstrašující. Musíme si uvědomit, když to takto bude vypadat, kdo bude hrát první housle za 20 let. Eh, nechci, aby eh, dopady toho zažívaly moje děti, jenom proto, že jsme tedy ne, si nevšimli znamení času. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Vidíte tady spokojené tváře a souhlasný potlesk. Děkujeme za vaši otevřenost, za vaši transparentnost, za vaši disponibilitu. Spolupráce s vašimi kolegy vždycky výborná, čili e, toto je konec našeho zasedání. Připomínky žádné jsou, takže ukončuji naše zasedání. Sejdeme se zítra v 9 hodin. Prosím pěkně, nezapomeňte si hlasovací kartičky.